Vážení kolegové, když dovolíte, zahájíme schůzi. Prosím, usaďte se a začneme. Ráda bych vás všechny přivítala a začneme rovnou přijetím pořadu jednání. Jako obvykle máte eh, pořad jednání už od 26. listopadu a já navrhuji dvě změny. Jednak Sdělení předsedkyně bych vám ráda sdělila po schůzi koordinátorů, která proběhne od tří, abychom mohli sdělovat předsedkyní jenom jednou, aby se tak řeklo. Takže bych vám pak řekla najednou, i včetně toho, co e, se rozhodli e, koordinátoři. A nakonec ještě e-meeting, tedy prezentace službami parlamentu. Ráda bych vás poprosila o flexibilitu. Kolegové, kteří to budou prezentovat, eh, jsou nám k dispozici po celou eh, dobu zasedání, takže tedy prezentaci provedeme, až tady bude největší počet poslanců. Pakliže nejsou žádné další připomínky, tak bych ráda považovala pořad jednání za přijatý. Tím bychom se pak mohli posunout k dalšímu bodu na pořadu jednání, což znamená naše slyšení k reformě evropského volebního práva. Na úvod mi dovolte několik poznámek. Toto slyšení pořádáme v rámci příprav možné zprávy z vlastní iniciativy, teda, tedy byla by to legislativní zpráva v oblasti volebního práva Evropské unie. Jak asi víte, Evropský parlament byl vždy popředí snahy za prosazení jednotnosti volebního práva v Evropské unii. V roce 1998 zde proběhla celá řada zpráv, které zaváděly eh, principiální princip proporcionality do volebních zákonníků. Sledovali jsme volební zákonníky v členských státech No a nakonec eh, se nám proporcionalitu podařilo zavést v roce 2002. A tehdy jsme také zahájili diskusi o vytvoření jakéhosi nadnárodního eh, seznamu, což byla ve finále zpráva Andrew Duffa, eh, jednoho z našich dnešních přizvaných expertů, a tuto zprávu přijal náš výbor v lednu 2012. té chvíli ovšem eh, jak nebyla politická vůle posunout toto ještě dále a tím pádem se ta zpráva nikdy nedostala do pléna. Momentálně tedy Evropské volby podléhají z větší části národní legislativy a tím pádem máme celou řadu různých volebních systémů, o čem jistě budeme v průběhu dnešního eh, zasedání jistě mluvit. Jsou tam různé podoby proporcionální e, reprezentace, varianty Dehontova systému pro počítání hlasů, přidělování křesel. Máme uzavřené volební listiny, otevřené, polootevřené a tak dále. Je toho zkrátka celá řada těch rozdílů, e, které se mm, týkají například nominací, nákladů na kampaně a tak dále a tak podobně. Jinými slovy, vyvstává zcela oprávněná otázka, zda by nebylo záhodno posunout se směrem k jaksi vyšší míře uniformity v oblasti volebního práva na evropské úrovni. A právě proto máme dnešní slyšení. Řečníky vám představím za chviličku, ale eh, Nejprve bych ráda vám poskytla názor ještě jedné instituce v Evropě, která pracuje na tom samém. Zeptám, eh, poprosíme Paula Nemice, eh, ředitele pro základní práva a občanství v DG Justice Evropské komise o jeho vystoupení a poté budeme pokračovat v slyšení. Takže, eh, pane řediteli, máte slovo. Děkuji vám, paní Hübner. Omlouvám se všem za nutnou změnu programu, ale eh, děkuji vám za příležitost eh, říct si zde pár slov. Zaprvé vám chci poblahopřát. Díky, že jste začali eh, práci na toto téma tak brzy po volbách. Všichni víme, že období po volbách je do značné míry stejné jako období před volbami. Volby rozhodně nejsou něco, co se rozhodne v den voleb. Co tím myslím? Samozřejmě eh, statistika z volebního dne, co se týká eh, počtu účastníků ve volbách a tak dále. Ale fakt je, že to, zda se lidé účastní demokratického procesu, se ne voleb, ale e, daleko širšího kontextu. Samozřejmě angažovanost v demokratickém procesu neznamená pouze chodit k volbám, znamená to účastnit se i politického života před a po volbách. A tím pádem, pokud zde hovoříme o participaci ve volbách, tak vlastně řešíme daleko širší otázku. Za prvé jde o angažovanost lidí v Evropě, ale zároveň angažovanost v demokracii obecně vzato. Na úvod si řekněme několik čísel, která jsme již řešili v předchozí zprávě o účasti v místních volbách, v komunálních volbách. Přičemž jsme zaznamenali, že problém nedostatečné volební účasti není problém, který by se omezoval na nebo by byl konkrétně patřičný pro evropské volby. Vidíme zde trend účasti ve volbách, která je velmi, velmi slabá, v, zejména v druhotných volbách, to znamená nikoli v národních volbách – a vidíme zde přitom velmi nízkou volební účast jak v komunálních, tak regionálních volbách a pak také ve volbách do Evropského parlamentu. A pak samozřejmě zde vnímáme i trendy snižující se členských základen politických stran a i v oblasti jiných forem politické angažovanosti. Takže pakliže v Evropském parlamentu v Bruselu zde hovoříme o otázce účasti, a fungování evropské demokracie, musíme toto téma vnímat v širším kontextu zajištění fungování demokracie na všech úrovních, protože to je výzva, kterou sdílíme. Potřebujeme, aby demokracie fungovala a to i na národní, regionální i komunální úrovni. Pokrok v oblasti demokracie v Evropě. To byla vždy tvrdá bitva. Před rokem 79 i po něm jak říká řečník. Tento proces nám umožňuje vytvořit pouto mezi výsledkem voleb například a návrhem předsedy eh, Evropské rady. To je eh, prováděno na základě dlouhodobé debaty v Evropském parlamentu i debaty v akademii. Eh, Mohu vám s radostí říci, že už v roce 1998 jsem vydal článek, kde žádám o nepřímou volbu předsedy Evropské komise a to, že se to takto stalo na poprvé, mě velmi potěšilo. V kanceláři mám na zdi zarámované doporučení komise z roku 2013, kde kolegium poprvé řeklo, že Evropské politické strany by měly nominovat na pozici předsedy komise společného kandidáta. Takže toto je náš příspěvek k nepřímé volbě. V tomto doporučení komise vyzývá po využití všech možností daných Lisabonskou smlouvou a chce volit, vybírat předsedu komise vzhledem k evropským volbám. Vyzývá evropské politické strany, aby nominovali kandidáta, kterého podporují, na kandidáta na předsedu komise a vyzývány jsou také národní politické strany a to potom, aby eh, jasně a viditelně stanovili svou, své, svou příslušnost vůči evropským politickým stranám v členských státech. Eh, momentálně pracujeme na zprávě, která hodnotí dopad tohoto doporučení komise, tedy dopad na volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Doufáme, že tuto zprávu budeme moci představit již v první polovině roku 2015 a těšíme se samozřejmě také na další spolupráci s vámi na této zprávě, protože chceme, aby tato zpráva byla něco víc než pouhou statistikou, chceme, aby obsahovala i, řekněme, relevantní činnosti v oblasti sociálních médií, eh, aby zahrnovala výsledky sociologických průzkumů, zda občané chápou, pro cože to vlastně hlasovali, abychom nesledovali pouze jenom čísla účasti jako taková. Už teď je ale jasné, že institucionální inovace, které charakterizují tyto volby, mají potenciál poskytnout dodatečné nástroje demokratické legitimity do rozhodovacího procesu Evropské unie. Toto je velice důležitý krok tím směrem, že se Evropská unie jako celek stane demokratičtější. Příspěvek této komise a její závazek změnit Unii v tom smyslu, že ji posune dál na cestě k demokracii, znamená určitou konsolidaci tohoto procesu a posílení evropského rozměru voleb do Evropského parlamentu a pomůže to dále posílit demokratickou legitimitu. I nadále budeme eh, pokračovat v dialogu se všemi zúčastněnými stranami a budeme se snažit plně využít kvalitativní element voleb v roce 2014. Budeme ji analyzovat společně s akademií, a budeme se snažit provádět i kvalitativní analýzu tohoto modelu Spitzenkandidaten neboli těch hlavních kandidátů. Chceme samozřejmě i zvýšit participaci ve volbách a mobilizovat evropské občany. Je pravda, že v těchto volbách ten eh, stávající trend Eh, vlastně snižující se účasti ve volbách se téměř zastavil. Účast se ponížila pouze o 0,55%, což je daleko méně než eh, v minulých volebních obdobích. Eh, Joe Weiler, předseda, univerzity, předseda Institutu Evropské univerzity ve Florenci v roce 1979 vydal knihu kde předpověděl, že účast ve volbách do Evropského parlamentu se bude zvyšovat zároveň s tím, jak se zvyšují pravomoci Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu. Tedy jinými slovy v oblasti spolurozhodování. A pan Weiler sám zhruba před rokem řekl, že je mu skutečně velmi líto, že tato prognóza nebyla správná. Vidíme zde zvyšující se relevantnost Evropského parlamentu, co se týká procesu spolorozhodování a provádění demokratické kontroly a demokratické moci v rozhodovací unii, ale zároveň snižující se účast ve volbách. Což znamená, že ta základní teze zvyšující se pravomoc rovná se zvyšující se účast ve volbách se prokázala jako nesprávná. Takže jde o něco víc, než jenom podívat se na eh, ty základní pravidla komunikace s lidmi a je potřeba lidi stále víc a víc mobilizovat, tak, abychom tu zvyšující se pravomoc Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu mohli náležitě podpořit zvyšující se legitimitou, která bude zajištěna vyšší účastí ve volbách. Je potřeba dělat stále více, a to včas, ne tedy jenom krátkodobě před příštími volbami, a zvyšovat povědomí občanů o stávajících tématech, o přímém vlivu na jejich životy. Je zkrátka nutné informovat o tom, o co jde v Evropě a zároveň je potřeba hájit a podporovat politická práva cestujících občanů v Evropské unie a občanů obecně. Právo evropských občanů eh, hlasovat a být kandidáty v daném rezidenčním členském státu Evropské unie za stejných podmínek jako, jako občanů tedy daných států je jedno ze základních práv přidružené ke statuku, statutu evropského občana. Je to článek 22 SFEU a článek 39 Charty základních práv. A konkrétně je to sformulováno v e, směrnici 1309. Z naší strany budeme chtít eh, zjednodušit procedury pro to, aby občané, kteří nežijí ve svém, ve svém členském státu, tedy kde mají národnost, ale aby mohli být i kandidátem v rezidenčním členském státu, to znamená tam, kde momentálně pobývají. Občané podle příslušných směrnic eh, již nemusí podávat důkazy o tom, že jim nebylo, že, že nebyli zbaveni volebního práva ve svém, ve svém eh, původním členském státu, pouze musí učinit prohlášení v tomto smyslu. Na základě předběžných dat, která jsme zatím sebrali, se zdá, že tentokrát došlo k výraznému navýšení počtu mobilních občanů v Evropě, kteří byly kandidáty ve svém rezidenčním členském státu. V roce 2009 to bylo 81 a v roce 2014 to bylo 152. Vítáme také jakékoliv aktivity na zvyšování povědomí občanů, co se týká evropské politiky a voleb do Evropského parlamentu a e, přivedení volebního procesu blíže k občanům. Zejména například ve volebním programu, co se týká práv, rovnosti a občanství, podporujeme projekty, které mají podpořit úspěšnou inkluzi a participaci mobilních občanů EU v e, hostujícím členském státu, a to tedy jak do soukromého, tak politického života. A rád bych na tomto místě řekl, že výzva pro projekty je otevřena až do února 2015, to znamená, nechť se všichni podívají na naše webové stránky, pak, když chcete něco navrhnout, samozřejmě se o to budeme zajímat. Na základě hodnocení toho, jakým způsobem byla práva občanů EU prosazována a jak byla implementována pravidla členskými státy ve volbách v roce 2014 a na základě analýzy účasti ve volbách, se budeme snažit lépe využívat potenciál evropského AKI pro usnadnění a posílení volební účasti evropských občanů. Debata, která bude dnes zahájena o potenciální potřebě reformovat příslušné akty z roku 1976 a co se týká společných principů pro mm, volby a jejich účast, je prvním jaksi signálem pro možnou reformu volebního práva v EU. Různé instituce, členské státy, volební strany, akademie a všichni ostatní byli přizváni a doufáme, že také poskytnou svou perspektivu eh, do tohoto tématu. Jedině tak se nám podaří dále prohloubit evropský rozměr příštích voleb do Evropského parlamentu a posílit volební účast, stejně tak jako posílit demokratickou legitimitu evropského rozhodovacího procesu. Rád bych vám na tomto místě nabídl v této velmi důležité součásti procesu, který dnes zahajujete, plnou spolupráci Evropské komise. Děkujeme vám, pane Nemici. E, to jsou pro nás samozřejmě dobré zprávy a možnost spolupracovat s vámi jednoznačně využijeme. Doufejme, že se nám tentokrát podaří toto dostat až do pléna. A teď tedy začneme to slyšení jako takové. Navrhla bych, že si nejprve vyslechneme dva odborníky. První by byl Andrew Duff. Nevím, jestli o Andrewovi musím vlastně vůbec něco říkat, protože celá léta seděl zde v parlamentu, byl eh, v rodině liberálních demokratů a eh, vlastně byl zpravodajem o celé řadě zpráv, které se týkají tohoto tématu, které zde dnes diskutujeme. Takže, Andrew, máš slovo. Um, Uh, Paní předsedající Mila Danuto, především děkuji za pozvání. Je to pro mě jakožto bývalého poslance velká čest, že eh, zde mohu vysvětlit, eh, jak jsem to tenkrát dělal. Úsilí, eh, které jsme, tedy tento výbor a já, eh, vložili eh, do zásadní reformy volebního systému, ty naděje se tedy nevyplnily. A já mm, taky přijímám svůj díl zodpovědnosti za relativní neúspěch. Ale vzhledem k tomu, že e, jsem v květnu ve volbách už neuspěl, měl jsem příležitost e, se nad tím více zamyslet a více si o tom přečíst. A myslím, že tady máme co dočinění s daleko hlubší krizí evropské demokracie, než e, abychom to zužovali na pouhý problém eh, volebního procesu eh, do Evropského parlamentu. Dopady eh, hospodářské krize myslím, že ještě byly zesíleni odstředivými tendencemi v EU a jejich členských zemích. současné době mnohde v mnohých českých zemích je také eh, vlastní, jsou vlastní eh, ústavní krize. Eh. Dá se říci, že že Evropská unie je do jisté míry vnímána jako nelegitimní, což ovšem je částečně dáno nezájmem občanů, tedy mohou si za to sami. Také politické strany mnohde přestaly podporovat evropský projekt Eh, z důvodu prostě nezájmu nebo nepřejícnosti vůči Také dalším faktorem je to, že způsob řízení zde v Evropské unie je nejasný a e, také e, ne zcela sympatický. E, v Evropské unii máme nyní článek 223, tedy ve smlouvě o unii, kde se žádá, aby volby do eh, Evropské unie eh, se konaly jednotně, ale kromě toho zde máme článek 14.2. Ten platí od Lisabonské smlouvy a zde dostává eh, parlament právo eh, upravit si poměr počtů třesel pro jednotlivé členské země. Je v pořádku, že eh, parlament má svá práva, ale také jsou s tím spojeny povinnosti, které musí plnit podle mě je poměrně mm, řekněme obtížné, aby se parlament sám ujal reformy volebního systému, aby tedy eh, o tom volebním systému rozhodovali eh, poslanci Eh, kteří eh, jsou v jakémsi střetu zájmu. Eh, záleží na, na jejich křesle v parlamentu, tedy záleží jejich příjem i penze. Čili reformní proces do volebních postupů ne, možná by měly začít teď, aby se to stihlo do roku 2019. Eh, pokud se týče národních kandidátek, tak tady bych řekl, že ten experiment eh, s čelnými kandidáty neboli špicen kandidátem eh, relativně uspěl. A zdá se, že narušil eh, staré stereotypy uplatňované ve volbách, vnesl eh, pohyb a eh, život do voleb, poněkud narušil klid politické třídy v Evropě. Vyvolalo to také kontroverzi již byli překvapeni naši, někteří naši prezidenti a premiéři, přestože se k tomu přihlásili podpisem Lisabonské smlouvy. Ale e, samozřejmě je to třeba doladit. E, Evropská rada e, se dohodla na tom, že bude třeba eh, zvážit, eh, jak dále eh, postupovat, až se bude hledat příští předseda komise. A myslím, že je to také příležitost pro parlament, aby se poučila z toho, jak byl stanoven ten politický špicen kandidát a možná by si mohl pro sebe eh, rezervovat tu iniciativu, že to právo tohoto nebo tyto kandidáty nominovat. Možná eh, by eh, mohl vycházet z transnacionální kandidátky, podle které by do Evropského parlamentu byl volen určitý počet transnacionálních celoevropských kandidátů. Tímto způsobem eh, by byl tedy legitimní eh, tento legitimnější tento špicen kandidát a také by se vyšlo vstříc námitkám Německého ústavního eh, soudu, eh, že mm, ten politický proces, volební proces eh, nebyl dostatečně jednotný po celé Evropě. Z hlediska voličů by to znamenalo možnost že by vhazovali do úren eh, dva lístky. Jednak pro svého národního kandidáta a jednak pro celoevropského kandidáta. A pokud by se nám toho podařilo dosáhnout, a to eh, se objevuje eh, v příloze 3 k mému dokumentu, a e, tím by se e, plně e, realizovala vize aktu z roku 1976. A pak bychom tedy mohli postoupit také v dalších věcech. Což znamená, že bychom také stanovili jednotně věk eh, voličů i kandidátů, věkové hranice tedy. Eh, dále eh, by se to mohla promítnout agenda genderová. Mohli bychom se zamyslet třeba také nad rodičovskými právy poslanců, eh, obsazování uvolněných sedadel, tedy křesel a vytvoření eh, volební komise na evropské úrovni, která by měla blízko k Evropské komisi a parlamentu. Politické strany tak jak jsou uspořádány a jak tady bojovali v minulém parlamentu, tak tento systém také volá po zásadních změnách. Je třeba, abychom také nějakým způsobem regulovali sběr statistických dat o Eh, našich občanech. Čili já myslím, že to je první věc, na kterou by se měl parlament eh, soustředovat. Eh, druhá věc je rozdělení křesel. Zde jsme nedávno byli svědky toho, jak nalezení 11 křesel pro Chorvatsko způsobilo potíže a rozbroje mezi radou a parlamentem. A bylo celkem mimořádné a bylo dobře, že samotná Evropská rada se v roce 2013 shodla na tom, že je třeba nalézt aritmetický vzorec, eh, který eh, by mohl eh, být platnosti mm, do voleb v roce 2019. Ehm, my jsme s profesorem Gunheimem Eh, navrhli systém, který jsme nazývá Cambridgeský kompromis. A tam se počítá s tím, stručně řečeno, že bychom měli mít eh, kromě současných 751 eh, křesel z členských zemí ještě dalších 25 křesel pro celoevropské kandidáty. E, případně by tam mohlo být 25 e, křesel e, v tom kontingentu 751. Důležité je, aby metoda rozdílení křesel v parlamentu byla srozumitelná, spravedlivá a aby se vypořádala s kritikou německého ústavního soudu, eh, který zde v současném systému vidí porušování ústavních principů. a principy něčeho, co se nazývá přirozenou spravedlností. V příloze k mé práci je navržen dvoufázový přístup k zavedení Cambridgeského kompromisu. Ten první krok by se mohl odehrát tedy před rokem 2019. Pokud bychom chtěli změnit rovnováhu sil v Evropském parlamentu mezi národy, pak je třeba zároveň s tím řešit rozložení sil v radě. My eh, podobně Británii nyní eh, řešíme eh, Cameronovy návrhy a také eh, problematiku druhé parlamentní komory. A pravda je, že reforma rozdělení křesel v parlamentu by šla na úkor států střední velikosti, které mají dnes eh, větší zastoupení, než eh, by se patřilo. Bylo by tedy vhodné, aby eh, tyto státy byly kompenzovány, takže menší počet křesel parlamentu bude vyrovnán větší vahou v radě. Je zde vzorec, který eh, pracuje s druhou odmocninou, eh, kde tedy eh, váha státu v radě je nepřímo uměrný velikosti státu. Říká se tomu Jack.com, což je založena na určité další konvenci a myslím, že je čas eh, se k tomu vrátit. Čili máme zde tři prvky. Je tady za prvé eh, celoevropská kandidátka, za druhé rozložení křesel v Evropském parlamentu, za třetí eh, váha států v radě. To je balíček, který by vedl eh, k trvanlivému demokratickému vyřešení těchto citlivých otázek. A ještě na závěr eh, pár eh, procedurálních poznámek, které který potřebuje stejnou legitimitu jako výsledek. K tomu, bude svolán konvent, zatím nevíme kdy, ale já se domnívám, že spíše dříve než později. A tento konvent bude muset eh, řešit eh, problém fiskální unie, reformy finančního systému EU a nápravy některých slabších elementů Lisabonské smlouvy, eh, včetně modernizace některých společných politik a řešení britského problému. V rámci tohoto balíčku je zásadní aby volební reforma parlamentu byla jeho významnou součástí. A já chválím tento výbor, že se do toho pouští brzy a že do toho jde s otevřeným hledím. Ano, děkuji vám, děkuji vám za eh, toto pospuzení. A teď eh, pan profesor Friedrich Pukelsheim, eh, emeritní profesor Institutu matematiky Augsburské univerzity, který má také sídlo v Londýně v současné době. Čili my bychom si rádi vyslechli nejdříve vaši prezentaci a pak budeme to projednávat spolu. Vážená paní předsedkyně Hübner, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám mnohokrát za možnost přispět k tomuto, k tomuto důležitému slyšení. Od zavedení eh, společného parlamentu byl náš pokrok obrovský. Evropský parlament je dnes základním pilířem demokratické struktury Evropské unie. Poslanci v něm se volí evropskými občany a to přímým volebním právem. Ta volební sklenice je do poloviny plná, ne do poloviny prázdná. A teď je potřeba vyplnit tu druhou půlku. ten pokus o toto rozdělení na části, řekněme A, B a C, se soustředí na operační aspekty, přičemž operační postupy e, sledují i politické zájmy. Naše hlavní zdroje jsou e, přijaté dokumenty tohoto výboru a parlamentu, používáme také dostupnou literaturu ačkoliv vzhledem k tomu, kolik dostupné literatury je, musí náš přístup svým způsobem být e- eklektický. Soustředíme se také na analýzu volebních systémů, takže dovolte mi začít příspěvek části A. Jaký je problém? Problém je, že elektorát, tedy voliči, jsou mateni. Největší defekt stávajícího volebního systému je, že mate voliče. Volební kampaně se zaměřují na politické vůdce, kteří utváří politickou scénu v rámci členských států, ale kteří často neusilují o křeslo v Evropském parlamentu. Voličům jsou dávány volební listiny, které uvádějí politické strany, které jsou součástí politické scény v domácí v daném členském státu, ale které jsou často naprosto neviditelné v politické práci Evropského parlamentu těch zhruba 160 domácích stran, které se takto představí voličům v Unii, se ve finále jaksi omezí, vydestilují na pouze hrstku, eh, hrstku stran, které sice usilují o křesla v parlamentu, ale nejsou prezentovány voličům. Jeden zdroj z literatury říká, že dochází jaksi k naprosté nekoordinovanosti mezi institucionální rolí, kterou parlament má hrát v rámci separace pravomocí v Evropské unii, a mezi úrovní konkurence na úrovni politických stran, které bojují o křesla v něm. Což znamená, že pokud Evropský parlament chce zavést více uniformity do svého volebního zákona, pak je naprostou nutností vytvořit celounijní strany, které budou hrát náležitou roli ve volbách. Ale ne, tak se to alespoň zdá nám. K dispozici je mnoho literatury na toto téma od politologů, ústavních právníků i od politiků jako takových. My jsme matematici, takže není v naší kompetenci mluvit o tom, jakým způsobem tento celounijní stranický systém vytvářet. Místo toho předpokládáme, že celounijní strany zkrátka vzniknou a budou připraveny bojovat ve volbách. Za tohoto předpokladu navrhujeme program převedení hlasů na křesla, který bude odpovídat perfektně ústavnímu systému Unie, to znamená dvojí proporcionalita. Než budu pokračovat, dovolte mi krátkou odbočku. Co to znamená celounijní strana v našem pojetí? My používáme jaksi méně restriktivní pojem než e, politická strana na evropské úrovni, jak se to uvádí v nařízení o financování politických stran. Náš pojem celoevropské politické strany je politická organizace, která sleduje zejména v prostřednictvím svého programu a prostřednictvím svých aktivit principy, na kterých je založena celá Evropská unie a která se účastnila nebo se účastnit hodlá voleb do Evropského parlamentu. To jsou všechny naše požadavky. Ve většině případů takováto celounijní strana bude aktivní ve dvou nebo více členských státech, ideálně samozřejmě ve všech. Nicméně tato definice připouští i celounijní strany pouze v jednom členském státu. Z jakého důvodu? Z toho důvodu, že tento systém by měl e, povolovat i nově vznikající strany, které nutně musí začít s málem. Za B. Jaké je řešení? Jmenuje se dvojí proporcionalita. Dvojí proporcionalita přiděluje křesla v parlamentu ve dvou rozměrech. Za prvé, podle toho, jakým způsobem se voliči dělí k jednotlivým politickým stranám a za druhé, jakým způsobem se dělí v geografických oblastech. Jak vypadá dvojí proporcionalita, když by se aplikovala na Evropský parlament? Ten politický rozměr představuje výkonnost celounijních stran samozřejmě a ten teritoriální rozměr se stává z alokace křesel v parlamentu pro jednotlivé členské státy Evropské unie eh, v žargonu primárního práva eh, se tomu říká vlastně kompozice Evropského parlamentu. Dvojí proporcionalita je zvládnutelná bez ohledu na to, jakým způsobem složení parlamentu vniká, ať už vzniká e, z vyjednaného politického e, uspořádání, anebo zda se dosáhne nějakým trvalým a transparentním vzorcem. Ta dvojí proporcionalita vyžaduje určitou sadu podmínek, na základě kterých se budou křesla udělovat členským státům, ale ty podmínky mohou být variabilní. Metody dvojí proporcionality fungují ve dvou krocích. To znamená takzvaný superapportionment a subapportionment, to znamená ta eh, jaksi makrosféra eh, tohoto, eh, tohoto procesu reflektuje výsledky voleb v celé Unii. To znamená, všechna křesla jsou rozdělena podle výsledků celounijních stran. Vzorek takovéhoto makropřístupu je v tabulce 1 výtisku, které máte k dispozici, kde hodnotíme volby v roce 2009 podle tohoto dvojproporcionálního systému. Vzhledem k tomu, že celounijní strany v roce 2009 ještě neexistovaly, nahradili jsme je politickými skupinami, které byly sformovány po volbách. Bylo to na začátku tedy minulého volebního období. Celkový počet hlasů politické skupiny, politické frakce se pak považuje za agregaci hlasů pro domácí strany, které se k této frakci, k této skupině připojily. Nepřidružení e, poslanci jsou pak součástí pseudoskupiny, která se v té tabulce e, objevuje. To znamená, je to všech těch 144 milionů hlasů, které byly eh, v tom výpočtu v roce 2009 podány, odevzdány napříč celou Unii. Tato makroproporcionalita v tabulce 1 řeší všechny hlasy v celé Evropské unii zároveň a staví je na jednu rovinu bez ohledu na to, z kterého členského státu ty hlasy pocházejí každých 192 200 hlasů v podstatě představuje jedno křeslo v parlamentu. Hlavní výhoda tohoto celounijního přidělování křesel spočívá u voličů, protože tento systém zajišťuje voličskou rovnost mezi všemi občany v EU, když se hlasuje o politických preferencích. Momentálně tato rovnost voličů jaksi překvapivě chybí v primárním právu Evropské unie. Na druhou stranu, smlouvy slibují všechno možné pro zajištění rovnosti mezi voliči EU. Všechny členské státy podepisují rovnost při volbách jako jeden z hlavních pěti principů volebního dědictví v Evropě a Evropská umluva na ochranu základních práv a svobod občanů si velmi cení voličské rovnosti. My navrhujeme, aby Evropská unie svým občanům nabídla a poskytla svobodné, rovné a tajné volby. To je naše jediná prozba na změnu smluv. Dvojproporcionální přidělování křesel pak e, probíhá také na takzvané subúrovni, tedy řekněme na mikroúrovni v členských státech národních stranách. To je krok e, pracovně náročnější, protože podléhá sám dvěma podmínkám. Jednak e, strany křesel z, toho, z té makroúrovně musí být náležitě doplněny Stejně tak, jako musí být splněny e, příslušné podmínky pro přidělování křesel v členských státech. V tabulce 2 máte na tom stejném vzorku z voleb 2009 e, systém přidělení křesel. Názvy stran a jejich e, celkové počty křesel pocházejí z té makrotabulky, to máte v tom prvním řádku v tabulce. Levý sloupec představuje členské státy a jejich křesla. Počet eh, pro jednotlivé strany se určuje eh, dvojím dělením, příslušným, eh, příslušným korektorem pro danou politickou stranu. A v podstatě podle sloupců vidíte počty křesel podle jednotlivých skupin a podle řádků podle jednotlivých států podstatě se dá říci, že dvojí proporcionalita se naprosto hodí pro Evropskou unii. Naším hlavním úkolem je identifikovat způsoby, jak takovéto rovnosti dosáhnout. Hlavní překážkou je vytvoření systému celoevropských stran, celounijních stran. E, pak jsou zde další problémy, například při agregaci volebních listin na celou Evropskou unii. E, variabilní struktura volebních listin, kterou vidíme dnes v 28 je problematická. Většina e, požadované harmonizace je dosažitelná za poměrně nízkých nákladů. Nicméně e, volební listiny z jednotransferových volebních systémů jsou problematické sami o sobě značně, protože představují určitou personalizaci volebního systému a nesoustředí se na volení politických stran. Společným eh, jmenovatelem s proporcionálním systémem využívaných v jiných členských státech by snad mohlo být zavedení vlastních volebních listin tam, kde se zatím ještě nepoužívají. Toto téma si vyžaduje naši pečlivou pozornost, nicméně eh, zatím jej dále neřešíme tím spíš jakékoliv, jakékoliv změny volebních listin by znamenaly nutně zavedení elektronického systému hlasování, který jistě bude zaveden do budoucna, zejména vzhledem k stále rostoucí mobilitě naší společnosti. Část C. Jak se tam tedy dostaneme? Tři prozatímní možnosti pro rok 2019 zavedení celounijních stran, které eh, kompetentně a atraktivně budou bojovat v evropských volbách, možná budou vyžadovat víc času, než je pětileté funkční období. Ale deset let by jim snad stačit mělo. To znamená, eh, navrhujeme vyhlásit dvojí proporcionalitu nyní, s tím, že by se začalo v roce 2024. Evropský parlament by se tak přidal k celé řadě dalších parlamentů, které eh, výraznější volební změny schvalují s tím, že nebudou platit od nadcházejícího volebního období, ale až od toho dalšího. Pro příští volby v roce 2019 navrhujeme tedy tři prozatímní opatření, která podpoří utváření celounijních stran. Tyto tři návrhy by eh, byly zabudovatelné již nyní do volebního práva. E, za prvé tedy evropský design volebních listin a e, celoevropské strany e, mohou platit už teď. A to třetí opatření se v podstatě stane redundantním poté, co bude přijata dvojí proporcionalita ty nadnárodní volební listiny. Za prvé tedy, eh, volební listiny musí obsahovat název a emblém volební, eh, celoevropské volební strany, ke které je daná politická strana přidružena. A pak budou zahrnovat logo a název té domácí politické strany. Dá se předpokládat, že existující politické strany na evropské úrovni budou sloužit jaksi jako zárodky celounijních politických stran, což znamená, že mnoho domácích politických stran už nyní ví, ke které unijní straně budou přidruženy a tento návrh mohou splnit v podstatě okamžitě. Nepřidružené strany budou mít volební listinu s prázdným prostorem, kde tím pádem bude jasné, že jim ještě chybí ten evropský rozměr a tím pádem tyto informace na volebních listinách již nebudou omezeny pouze na domácí sféru. Během volební kampaně budou strany, předpokládáme, eh, provádět reklamu na toto téma, ten nový design volebních listin se bude rozšiřovat a voliči tak začnou chápat evropský rozměr voleb. Celkově vzato bude snazší než dnes, aby si voliči udělali jasný a konzistentní obrázek o tom, jaké jsou jejich evropské možnosti. Druhý návrh. Tím se mají odměňovat domácí strany za to, že dosáhnou statusu evropské strany a celounijní strany a expandují do několika členských států chceme ponížit ten maximální práh 5% eh, z volebního aktu na základě toho, jakým způsobem podpora dané strany se rozšiřuje po Evropské unii. Příklad. Eh, například tedy ta prahová kaskáda může vypadat takto. Napříč celou unii budou hlasy dané strany efektivní, tady budou se počítat do výpočtu za účelem křesel, pakliže strana přitáhne alespoň 5% platných hlasů v jednom státě a nebo alespoň 4% v každém ze dvou států, nebo 3% v každém ze čtyř států, nebo 2% v každém z osmi států, kde je Čína. Tato prahová kaskáda neplatí pro nezávislé kandidáty a e, Způsob fungování těchto hlasů by mohl být pak stanoven v nějakých domácích ustanoveních. Třetí návrh nabízí celounijním stranám konkrétní odměny v podobě toho, o co se snaží tady o křesla, to znamená tedy soutěž na evropské úrovni, nikoli soutěž uvnitř daného členského státu. Nadnárodní volební seznamy, eh, které již se objevují v naší diskusi po poměrně dlouhou dobu, mají prominentní pozici v zprávě tohoto výboru z roku 2011. Tuto otázku pak rozpracováváme dále eh, s tím, že tedy předpokládáme, že toto bude nerelevantní, jakmile dvojí proporcionalita zavládne v celém volebním systému. Vzhledem k přechodné podstatě eh, tohoto opatření navrhujeme tedy jeho jednorázovou implementaci v roce 2019 při plnění veškerého volebního práva a navrhli jsme i způsob, jak by to mohlo probíhat. Náš přístup v podstatě závisí na tom, že složení Evropského parlamentu se odvozuje od velmi trvalého vzorce, jak to umožňuje Cambridgeský kompromis a nebo některá z jeho variant. Když toto porovnáme s, se složením Evropského parlamentu podle křesel, vidíme jasně, že zhruba 25 nebo 26 křesel bude muset být realokováno. Většina těchto křesel se bude převádět ze středně velkých členských států na velké členské státy a několik z nich bude také malým členským státům. Navrhujeme, že eh, tyto, tato křesla nebudou pouze rozdána cílovým státům, budou Eh, jaksi schována stranou pro tyto nadnárodní listiny, tak jak nastínuje vaše zpráva z roku 2011. Na první pohled eh, tento návrh zdánlivě zatěžuje ty vlastně největší členské státy, které by jinak profitovaly z tohoto transferu, ale na druhý pohled se tato zátěž změkčuje mocný, možným přidělováním křesel na základě nadnárodních listin. Protože při skládání nadnárodních listů celounijní strany budou muset hledat své potenciální voliče. A tři čtvrtiny občanů EU žije v sedmi největších členských státech. Nadnárodní volební listiny tak tím pádem budou obsahovat celou řadu kandidátů, celou řadu nominantů z těchto sedmi největších států. Možná třeba ne tři čtvrtiny všech kandidátů, ale rozhodně to nebude o moc méně než jedna polovina. Takže v zásadě většina těchto nadnárodních listin a křesel s nimi spjatých pak budou naplněny nominanty z velkých členských států. Což svým způsobem může znamenat ehm, nerovnováhu. Nadnárodní listiny ehm, mohou být i úspěšným opatřením v roce 2019, ale asi neobstojí v dlouhodobém horizontu. Každopádně nemohou soutěžit s dokonalým řešením nabízeným dvojí proporcionalitou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane profesore, ráda bych vás informovala, že eh, s panem profesorem Pulksheimem je tady pan Kai Friederike Obermann eh, z Augsburské univerzity. Eh, pokud správně chápu, až nastoupí diskuse, budete moci odpovídat oba. Eh, navrhla bych nyní, eh, že tedy vyslechneme všechny řečníky a pak proběhne všeobecná debata. Eh, pokud bychom prováděli debatu jednotlivě, tak by se asi leco zopakovalo. Nyní tedy bude mít slovo Brandon O'Leary, profesor politických věd a šéf Penova programu v oblasti etnických konfliktů University of Pennsylvania, také poradce pro mezinárodní rozvoj při OSN. Pane profesore, máte slovo. Uh, eh, dobrý den. Eh, já ve své prezentaci rozlišuji mezi federální a konfederální vizi budoucí Evropské unie. Evropský parlament eh, by byl eh, jakýmsi vyjádřením federálních přání eh, občanů, nebyl by žádný evropský demos. To je ta federální verze. U konfeder- v konfederální vizi nebo pohledu je ten parlament už teď příliš eh, federalizovaný, E, nemá mandát v konstitucionálním e, procesu, poněvadž my vlastně e, nemáme ústavu, která byla odmítnutá. Máme nedostatečný demokratický mandát, to znamená, ano, projevuje se to tím, že volby do parlamentu mají čím dál tím nižší účast a jsou tedy velkým zklamáním, zejména pro federalisty. Je to patrné zejména od vstupu postkomunistických zemí do Unie, ale eh, dá se říci, že je to přesto celoevropský fenomén. 19 eh, než z 28 členských zemí eh, mají od vstupu do Unie podprůměrnou účast, což tedy znamená, že ti mobilizační schopnosti špicen kandidátů zas nejsou tak úžasné. Jak bylo řečeno, eh, od roku 2009 máme tady korelaci eh, mezi růstem eh, pravomocí parlamentu a zároveň snižováním účastí ve volbách. Já nevím, že je tady nějaká kauzální závislost. Nicméně ta korelace tady je a e, je tedy neblahá a parlament e, ji musí brát vážně. E, pokud bychom vážně vzali konfederální představy, pak bychom museli říci, že není důvod mít nějaký volební zákon a naopak vrátit ty volby do parlamentu členských zemí. Bylo by třeba, aby Evropský parlament eh, měl eh, větší, eh, aby se účastnilo více lidí, čemuž by napomohlo přenesení tedy do parlamentu národních. Navíc také by se takto zabránilo přesahujícím se mandátům mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Za třetí, eh, evropským, evropským občanům by ubyly eh, jedny volby každých pět let a i to by mohlo zvýšit účast. A za čtvrté, eh, tady tento návrat před rok 1979 by mohl posílit legitima, legitimitu poslanců v Evropském parlamentu, poněvadž by zde byly jasnější vazby mezi nimi a voliči doma a voliči do, a tedy národním parlamentem. To je jeden, jedna možnost, jak vyřešit demokratický deficit. To znamená, eh, že bychom posílili pravomoci domácích parlamentů. Samozřejmě každý takový eh, v uvozovkách reakční návrh eh, by narazil na potíže. Především ne všechny členské země eh, mají proporcionální systém při volbě do parlamentu, zejména tedy Francie a Velká Británie. Nicméně bylo by možné v rámci národních voleb mít zvláštní kandidátku pro europoslance a nebo státy e, s neproporcionálním systémem e, by mohly být e, nějakým způsobem pokutovány. Dále by se také mohlo něco udělat tedy se mm, řešením nákladu na Eh, parlament eh, evropský a eh, de facto by se tím asi vyřešilo problém zrušení pravděpodobně štrasburského sídla, který nemá žádnou, žádný jiný nezdůvodnění, než je zapsán ve smlouva. Dále bychom eh, problémy mohli vyřešit tím, že zajistíme eh, konvergenci členských zemí tak, aby volby se konaly ve stejném volebním cyklu, například co čtyři roky. Další čtvrtá, čtvrtý problém by byl v tom, zda členské země eh, by nadále eh, si řešili různé eh, formy, používali různé formy poměrného zastoupení ve svém národním parlamentu. A potom ještě by zůstal problém rozdělení křesel. K tomu se vrátím. Nicméně je vhodné, abychom v tomto výboru se zamysleli nad tím, že skutečně ta eh, konfederální vize eh, si zaslouží vážnou pozornost. Není to populistické, není to xenofobní, ale možná by to skutečně mohlo na pomoci fungování Evropské unie. Eh, možná, že by výbor si mohl nechat udělat průzkum veřejného mínění, Eh, Zdá tedy eh, evropští občané by si přáli přímé nebo nepřímé volby a také eh, poměr mezi silou národních stran a jakoby celoevropských stran. Také by bylo možné se zajímat o to, jestli si poslance vybíráte z řad poslanců národních parlamentů nebo z řad občanů. Takže Otázka je eh, v tom federálním přístupu. Eh, je to tak, že mnozí vidí tento současný parlament, eh, vypadá jako parlament federace a tudíž by měl mít jednotný systém voleb. Nicméně existují i federace, které mají nejednotný systém voleb, což není mm, nutně žádoucí, ale může to fungovat. Jasné je, že jednotný eh, volební zákon eh, by posunul Evropskou unii k federalizaci, ale měl by to nějaký velký vliv, eh, zejména tedy v tom, zda by více lidí přicházelo k volbám. Jsou zde tři faktory, které výrazně ovlivňují účast ve volbách, a sice za prvé lze ho zvýšit povinným, tedy volební povinností, Nicméně tento eh, parlament asi není schopen něco takového prosadit. Ale je třeba poznamenat, že eh, eh, povinné, volební povinnost není nikterak nedemokratické. Bohužel tedy Bohužel tedy v komunistických státech eh, byl tento princip eh, zdiskreditován a třeba na Slovensku 87% lidí by ho neakceptovalo. Nicméně eh, toto stejně není proveditelné na evropské úrovni. Pak jsou tady dvě další možnosti. Za prvé by se dalo zajistit to, aby volby probíhaly stejn, ve stejný den jako volby do národních parlamentů. Federalistům by se to možná nelíbilo, eh, poněvadž eh, parlament podle nich by měl mít svůj vlastní mandát, ale pokud by to pomohlo eh, zvýšit účast u voleb o nějakých 10 až 20 tam, kde není volební povinnost, tak to určitě stojí za úvahu. A třetí způsob je masivní expanze pravomocí Unie a parlamentu, například na oblasti sociální, Eh, rozpočtové eh, válka či mír a tak dále. Eh, jenomže v současné době nikdo nemá mandát pro takovýto přesun pravomocí. Čili já tím chci říci, že je pouze málo způsobů, jak by tento výbor mohl výrazně přispět k zvýšení volební účasti. Je to částečně tím, že vzhledem k tomu, že většina zemí už má poměrný volební systém a to znamená, že dodatečné pobídky už eh, nejsou. Naopak eh, otázka je, eh, jaký systém poměrného zastoupení je nejlepší. A tady myslím, že je jasné, že mohu celkem jasně říci, že mezi politologi není konsensus o tom, který proporcionální systém je nejlepší. Eh, co se týče zvýšení volební účasti, eh, tak tady je možné využívat racionálních eh, pobídek, takže ten přenositelný, jednoduchý přenositelný mandát, to by mohlo pomoci mírně. A je to možná lepší než tedy uzavřené systémy. Eh, to, co se eh, eh, používá v Německu, tak to je někde na, mezi druhým a čtvrtým místem. Nicméně normativní hodnoty v volebním systému nemývají většinou v praxi velký vliv. Myslím si, že by bylo špatné, kdyby evropští federalisté nebo konfederalisté se snažili natlačit Evropskou unii do jedné formy poměrného systému, a to zejména tedy to platí o Irsku, severním i jižním a také Malto. To by eh, většina občanů eh, vnímala jako zhoršení eh, volebního systému. Eh, další věci, které by mírně mohly ovlivnit eh, volební účast, eh, by byly návrhy na posílení stran. Někteří lidé si přejí posílit strany a minimalizovat fragmentaci v parlamentu, například tím, že by zde byly větší anebo jednotné Prahy pro vstup do parlamentu. Nicméně pro demokracii je dobrá soutěž a ta zde tedy ty eh, Prahy, třeba pětiprocentní nebo jiné, eh, tuto soutěž poněkud omezují. Eh, dále je jasné, že hlasování o víkendu by přispělo volební účasti, ale je velmi nepravděpodobné, že Eh, kdybychom všechny volby dali na jeden jediný den v celé Evropě, eh, že by to nějakým způsobem pomohlo. Pravděpodobně ne, to, i když by to byl symbol evropského sjednocení. Já dále souhlasím s tím, že je třeba eh, více se věnovat problematice elektronického hlasování, zejména tedy v tom smyslu, jak to zabezpečit a rozšířit. Čili Eh, tady je třeba ještě zjistit, eh, jak by to mohlo fungovat dobře. Jednou z častých otázek je, eh, k čemu by se parlament vlastně měl přirovnávat. Tady se obecně dá říci, že pokud parlament se považuje za federalistickou instituci a srovnává se s eh, parlamenty členských zemí, a když srovnáme tedy účast ve volbách evropských a domácích a eh, s federálními demokraciemi po světě, je vidět, že Evropský parlament je na chvostu volební účasti a dá se porovnat snad jen se Švýcarskem a Spojenými státy eh, v době, kdy eh, by byly eh, volby do, obo, do některé z komor parlamentu eh, v době, kdy se vzdálené od prezidentských voleb. Problém taky je celá komplexnost systému v Americe i v Švýcarsku a dále to, že hlasy voličů Eh, se neprojevují na složení federální exekutivy. A to jsou faktory, které možná eh, nezájem o eurovolby vysvětlují eh, více než jiné faktory. Vzhledem k tomu, že parlament i tento výbor Eh, zde má převahu eh, těch, kdo zastávají federální nebo kvasi federální vizi parlamentu, eh, tak co bychom neměli činit v tomto období? Tak především výbor by neměl doporučovat jednu formu poměrného zastoupení. Neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by jedný, jeden systém byl lepší nebo ne. Možná, že Eh, existují sice horší systémy než tento, ale, mm, jak říkám, nedoporučujeme. Dále, neměli bychom usilovat o jednotný volební zákon, ale spíše eh, by se mělo sázet na prosazování těch nejlepších standardů v Evropě, včetně doporučení inkluzních praktik vůči ženám, národním, eh, tedy národním menšinám a imigrantům. Za třetí myslím, že je rozumné, aby tento parlament se nepouštěl do střetů eh, s zákony eh, členských zemí o udělování občanství. Nicméně eh, opět se mohou prosazovat, prosazovat osvědčené postupy. Legislativa, která, jak říkám, spíše doporučovat nejlepší postupy. Dále, pokud se týče eh, dát eh, jurisdikci eh, o evropském volebním zákonu do rukou soudu pro lidská práva, to by nemuselo být dobré, poněvadž Evropský soud pro lidská práva nemá příliš velkou autoritu například eh, se zde rozhodovalo o kolektivním předsednictví Bosně a Hercegovině a o Senátu v této země. A eh, eh, v zásadě v tomto případě tento soud, dá se říci, zrušil ústavní dohody a de facto jeho rozhodnutí bylo ignorováno. Když Eh, eh, tedy máme zde eh, Německý ústavní soud, který má velice specifický pohled na Prahy, tedy na ty 5% pravé hranice. A mnozí s nimi mm, nesouhlasí. A já si myslím, že tedy i v tomto případě se ukazuje, že soudy, soudům tato pravomoc nepatří, protože buď rozhodnou dobře, a nebo rozhodnou tak, že mm, to málo kdo respektuje. Eh, pokud se týče toho kamerického kompromisu, myslím, že má hodně výhod, eh, ale pro eh, tedy v zájmu transparentnosti a eh, vysvětlování možná, že by bylo dobré, eh, kdybyste byla nějaké minimální, eh, principy jako minimální počet poslanců z, z členské země a potom aplikace například Dontovi nebo podobné metody. Dále, pokud se týče souvislosti mezi parlamentními volbami a v Evropě a mezi, mezi eh, pravomocemi eh, nebo rovnováhou pravomocí v Radě. No, jestliže EU eh, e by měla být fungující federací, pak to znamená, že potřebuje mít poměrné zastoupení v parlamentu a rovný hlas v radě ministrů. Jinak určitě by nebylo dobré, kdyby tam i tam fungoval poměrný systém, ale každý byl poněkud jiný. Eh, řekl bych, že výbor AFKO eh, by mohl se zabývat otázkou eh, průzkumu, jak se tedy dívají, dívají občané anebo parlamenty na volební systém. No a ještě bych chtěl říci, že se nedomnívám, že návrh na eh, celoevropské kandidátky nebo eh, jako druhá část voleb, druhý volební lístek, eh, myslím si, že tedy nejsou vhodné. Logika přidělení křesel zajišťuje členským zemím eh, určitou, eh, určitý předvídatelný eh, způsob, předvídatelný počet poslanců v parlamentu. Pokud do toho dáte celoevropskou kandidátku, tato předvídatelnost se oslabí. Nebude se tedy vědět, odkud určitá část kandidátů pochází a to není dobré. Za druhé si myslím upřímně, že politické stotožnění tady zatím není. Ten, ten mechanismus by v této fázi asi nebyl úspěšný. A obecně bychom se měli vyjíbat umělým mechanismům, eh, které by eh, mohly dále eh, být negativně vnímány veřejností. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a ráda bych požádala pana eh, doktora Roberta Dalimonte z Florenské univerzity. a který eh, současně přednáší na univerzitě v New Yorku, aby přednesl svoji zprávu. Děkujeme. Doufám, že vidíte dobře. Děkuji, doufám, že můžete číst eh, eh, tyto data, je jich tam hodně, to je eh, takový rámec. Je to přehled volebních systémů v Evropě. Samozřejmě, že to není jednotný přehled. Nevím, jestli funguje ten laser. Každopádně je třeba eh, se ptát, v jakých bodech bychom mohli eh, pracovat, abychom dosáhli určité jednotnosti. Domnívám se, že by bylo dobré, kdybychom dospěli k jednosměrnosti, k jednoznačnosti, k jednohlasitě v, této druhém, v tomto druhém sloupci kde se hovoří o věku, který eh, musí poslanec mít, aby mohl být volen. Samozřejmě i zde, zde vidíme hned první rozdíly a tam bychom mohli dosáhnout poměrně jednoduše harmonizace, abychom mohli dospět ke stejné věkové hranici. Ale sloupec, kde by bylo důležité zasáhnout, je jiný. Především to je tento sloupec, který se týká toho proporčního vzorce, který je používán v různých členských státech. Tady eh, si nemyslím, že je potřeba úplné eh, schody. Myslím, že že ta proporčnost nebo neproporčnost eh, tady není tak podstatná. Tento sloupec není možná tak důležitý. Zatímco ten další sloupec, kde se hovoří o způsobu, kterým se volí kandidáty a který jsem tady označil a kde se volí různými systémy, například otevřené listiny, například zde, promiňte, například eh, na otevřených listinách, ale různými metodologiemi. A eh, tady v tomto okamžiku bychom měli diskutovat. Neboli zde by byla třeba větší harmonizace případě, případně i e, uniformity a to by e, určitě vylepšilo příliv k volbám do evropských voleb a kandidáty by to svým způsobem zblížilo. V malý, několika e, státech, kde mají uzavřené listiny, tam už hlasují preferenčním způsobem ve většině případů. Ke změně by vedlo určitě to, co se týká Prahu a potom e, tento sloupec, který se týká rozlohy volebních obvodů. E, zajímavé je vidět i tento sloupec, kde se hovoří o Prazích. Je tady devět zemí a já bych vám je rád ukázal. Tady to můžete lépe přečíst abych vám ukázal eh, seznam těch zemí, které nemají nějaké Prahy, zatímco v tomto sloupci jsou Prahy pětiprocentní a v tom dalším sloupci jsou jiná procenta. Jak vidíte, ten, eh, to rozhodnutí o Prazích je politické povahy. Toto je nicméně oblast, kde by eh, jsme mohli dosáhnout lepší harmonizace. Každopádně, to by nestačilo, abychom dospěli k volebnímu systému, který by byl eh, uniformní, protože je úplně nemožné dosáhnout celkové uniformity vzhledem k tomu, eh, jaké jsou rozdíly mezi volebními obvody. Protože, jak víte, to je propojeno s eh, počtem mm, křesel, které jsou k dispozici pro každou zemi. Což nelze zharmonizovat, ani to nelze nějak uniformovat vzhledem k těmto limitům, k těmto hranicím, ten konečný výsledek bude se stále více podobat tomuto zobrazení, kde máme rozdělení do různých sloupců, kde vidíme disproporci mezi jednotlivými systémy. E, tady máme velmi nízký e, systém který je velmi proporční, a to je Německo a Španělsko. To jsou země, kde e, mají velmi e, proporční systémy a e, nalevo máme sloupec, kde je nejmenší váha proporčně systému, to je Irsko a Polsko a ostatní státy jsou někde mezi tím. Když bychom se soustředili na Prahy, tak tam by to možná šlo trochu změnit, aniž bychom uh, ale dospěli k dokonalosti na konci, protože nebudeme moci nikdy pracovat eh, anebo obměnit eh, počet volebních obvodů nebo jejich rozlohou. Takže i kdybychom měli snížit Prahy nebo úplně je vyloučit, tak bychom stejně měli ten eh, problém, že by nebyla proporčnost ve výsledku v různých v mnoha členských státech. protože právě existují různé eh, rozměry těch volebních obvodů. Na základě těchto úvah bych eh, chtěl položit jednu zneklidňující otázku. Ta uniformita je opravdu nezbytná? Proč vlastně hovoříme o tom jednotném volebním zákoně? Eh, co je jeho cílem? Jaký cíl by měl jednotný volební systém? Vlastně by to není úplně jasné. Eh, věřím, že by bylo potřeba eh, toto upřesnit. Protože pokud cílem eh, jednotného volebního zákona je vylepšit legitimitu a vylepšit i účast ve volbách, tak si myslím, že si děláme iluze, protože takovýto jednotný volební systém nějak zvlášť nepřispěje k lepší volební účasti. To v podstatě problém není. A pokud si myslíme, že takovýto volební systém je nutný z jiných důvodů, z důvodu, eh, které v současném, důvodu, v současném okamžiku nedokážu definovat, tak eh, ten návrh eh, Pukešajmových nebo toho Obermajena je návrh zajímavý. Nicméně bych něco dodal. Myslím si, že pan profesor eh, Pukersheimer a Oberheim už znají eh, tuto vizi. Pokud přejdeme z volebního systému, eh, který je současný k tomu systému, který navrhoval Pukersheim, tak zde vyvstává jedna otázka, protože dvojí proporcionalita znamená, že tu budou dvě podmínky. První je ta, že členské státy obdrží ty eh, křesla, na které mají právo, a druhá, že strany obdrží to, na co mají na proporčním základě právo. A pak je tady třetí prvek, a to není matematická podmínka, ale je to eh, podmínka politická. Strany musí volit eh, ty kandidáty, kteří mají největší počet hlasů. A tady máme v Itálii například technický problém. My eh, pracujeme na volební reformě a narazili jsme na tento problém. Protože eh, tímto způsobem eh, se může stát, že kandidáti mohou být zvoleni za určitých podmínek se odstup na stejné listině, takže může být zvolen kandidát, který má menší počet hlasů než jiný kandidát, který je na stejné listině ve stejném volebním obvodu. A to je vlastně další eh, podmínka, eh, která je samozřejmě političtější než matematická, ale je velice důležitá v tomto okamžiku. Eh, návrh Pokršajnové, je ostatní podobné návrhy které chtějí vytvořit volební systémy, které by mohly fungovat na evropské úrovni, vychází z předpokladu, že budou existovat transnacionálně nadnárodní strany. E, je to e, tedy vlastně soutěž na e, evropské úrovni, ne na národní. Ale zároveň jsme slyšeli i kritiky ze strany profesora Aulíreho, které se týkaly vytváření a podpory nadnárodních listin této povahy. Ale kromě tedy těch eh, kritických poznámek, eh, rád bych eh, k tomu ještě něco dodal. Jistě, jsou to spíše zbožná přání, ale někdy je dobré se zasnít. A rád bych především zdůraznil, že systém proporčního zastoupení, to je ty systémy, které u nás většinou fungují, nemají v sobě žádné pobídky k vytváření nadnárodních listin. A nadnárodní listina bude vytvořena jenom eh, tehdy, když na to eh, když se na to bude naléhat. A ten systém proporčního zastoupení vlastně toto nepředpokládá. Takže ten režim z navrhovaných Prahů, tak jak to navrhuje pan profesor Pokrahem, by mohl být zajímavý. Mohlo by být zajímavé i veřejné financování těch nadnárodních listin eh, těch jednotlivých evropských stran. Další eh, možnou pobídkou v tomto smyslu by eh, mohla být, mohla být ten, by mohl být návrh DAF. To by šlo rozvinout. Jak jsme si to vyslechli, tak tento návrh předpokládá, že zde bude určitá kvota křesel, která budou e, přiděleny, která bude přidělena určitému obvodu evropskému. A v tomto návrhu by i tato křesla byla přidělována proporcionálním způsobem. Ale co pak by bylo s tou myšlenkou, že by to byla křesla, která by se e, dávala jako bonus určité nadnárodní straně? Nebo e, co třeba taková koalice evropských stran? která by mohla eh, obdržet eh, množství eh, hlasů na evropské úrovni. Já jsem v úvodu řekl, že to jsou takové sny nebo zbožná přání vzhledem k současné situaci v Evropě, ale um, je to nicméně návrh, který bychom mohli předložit, protože kdyby se vytvořily tato bonusová křesla, která by mohla být předělána buď evropským stranám nebo nějakým koalicím, které by, dodržel, které by obdržely hodně hlasů na evropské e, úrovni, tak bychom vlastně mohli získat podporu pro to, aby se vytvořily tyto nadnárodní strany. A pak je tu další úvaha, e, která se k tomuto pojí. Podle mého soudu pravý důvod, proč e, je malá volební účast, je ten, že evropští voliči eh, vlastně mají pocit, že ty volby eh, nemají žádnou váhu. Proč? Protože pravomoce Evropského parlamentu, kromě toho, že tedy eh, jeho pravomoce jsou slabé nebo silné, evropský volič v podstatě je nepokládá za rozhodující. Nemyslí si, že to něco ovlivní. Nechápou tito voliči co se vlastně klade na váhy. Kdyby ta evropská volba byla, e, měla větší váhu, tak by možná se posílil i příliv voličů do těchto voleb. E, dopad evropských voleb je e, samozřejmě mnoho rozměrový koncept a teď nemám čas na to, abych ho nějak podrobněji rozebral, ale když uh, budeme rozvíjet ten uh, návrh DAFův a ta bonusová křesla, tak si myslím, že bychom mohli i upozornit voliče na to, že uh, tyto volby jsou důležité, že jde o něco, že tady jsou zcela jasné cíle a že, jak říkal i pan poslanec uh, by chom tam mohli dát i jména určitých vůdčích stran pro volbu těchto křesel. Děkuji, pane profesore. Dali Monte, rád bych se chtěla zeptat, zda pan ředitel Bertoncini, který je ředitelem Institutu Notre Europe, je e, připraven na svůj rozhovor. Ano, děkuji. Já bych rád e, poděkoval e, za to, že mohu hovořit jako poslední, což mi povolil, umožnilo souhlasit s velkým množstvím toho, co zde už zaznělo. A možná budu moci trochu také rozšířit e, to pole našich úvah. A e, to e, vycházím trochu z jiného bodu. To je, e, ptáme se, proč je potřeba zreformovat tento volební postup, protože já, když jsem sem jel, tak jsem si říkal, když jsem chtěl odpovědět na vaše milé pozvání, vlastně proč bychom měli reformovat. Co je cílem těchto reform? Já se pokusím definovat, jaké by byly cíle této reformy a potom, jaké by mohly být prioritní cíle. Zdá se mi, že my pracujeme v politickém kontextu, který je poznamenán inovacemi. Eh, ten pojem špicný kandidát, ten vlastně eh, poznamenal ty volby v roce 2014 a ukázal nám něco pozitivního. Totiž je možné eh, jmenovat důležité tváře do funkcí, které potom ovlivňují fungování Evropské unie. Myslím si, že odtud musíme výjít. Evropský parlament, který eh, představuje, zastupuje evropské občany v Evropské unii, eh, vytváří určité osobnosti, určité tváře a je třeba, aby evropské volby eh, toto prohloubily, špicný kandidát, ten princip vlastně tohleto vylepšil a volby měly umožnit vysvětlit občanům, na čem se tyto volby zakládají a, a hlavně, co jsou priority. Když jsem to tedy řekl, a toto je můj výchozí bod, tak bych řekl, že to musí být hlavní cíl té reformy a jsou tady i jiné cíle, které jsou podřadnější. A já se o tom zmíním eh, postupně. Zmíním se o tom, co, jak je potřeba vylepšit tento postup. Ale především cíle této reformy, podle mého soudu, Eh, nemohou eh, to být eh, ty první cíl, prvním cílem nemůže být zvýšit účast volební. To nemůže být ten hlavní motiv pro reformu, protože se domnívám, že tato účast se vůbec neváže na institucionální prvky. Tato účast je vlastně vázaná na určité ústavní prvky. Eh, existuje deficit kompetencí v Evropské unii, to je globální problém. My jsme v univerzu subsidiaritním, takže eh, ten eh, účast je vlastně vázaná na tento relativní deficit kompetencí. Pokud Evropská unie bude mít lepší kompetence, tak určitě se zvýší i účast ve volbách. Účast ve evropských volbách a účast v federálních švýcarských eh, volbách nebo eh, ta v účast v amerických volbách, to je víceméně na stejné úrovni. Čili eh, nezvýšíme tuto účast, když, když 85 všech zákonů pro členské státy bude vytvářeno v Evropské unii. Ne, to je naprostý mýtus. Takže z definice máme eh, deficitní účast, tak když chceme být pozitivnější, tak eh, můžeme říct, je tady účast, která, kterou by šlo vylepšit, my si přejeme, aby se vylepšila a vylepší se eh, ne tehdy, když se vylepší pravomoci Evropského parlamentu, ale kdy kompetence Evropského parlamentu se zvýší. Ale aby se zlepšily tyto kompetence, tak je třeba, aby 85 zákonů opravdu pocházela z Bruselu. Pak jsou tady i politické motivy. Máme kontext krize, obraz Evropské unie je oslabená, pak eh, jsou tady politické strany, které dělají například volby ve stejný den jako v evropské volby, to také může mít vliv. Pak eh, je třeba, aby eh, Evropané měli eh, možnost volit v zemi, kde sídlí, a ne v zemi svého původu například. To jsou všechno otázky, které je možné řešit. Situace je sice vážná, ale není zoufala. Nemusíme, nemusíme si z reformy reformu cílit právě na větší účast ve volbách. Podle mě dalším cílem je, že by se měly změnit, mělo změnit přidělování křesel mezi členskými státy. Já mm, s tím souhlasím, samozřejmě můžeme způsobit ten, použít ten model Kamkom. Eh, to je možná spravedlivější model. Ostatně eh, lze to i různě upravit, ale to tu situaci v celku nezmění. Ta situace je taková, že eh, není možné hlasovat jeden občan, jeden hlas. Není to možné, protože některé členské státy by, by měly jednoho, dva poslance, ne víc. A i kdybychom takto hlasovali, tak jiné státy by měly třeba stovky poslanců, takže bychom měli potom Evropský parlament, který by měl pět tisíc eh, členů. No, to není možné. Je třeba se se spokojit s proporcionalitou, která je degresivní a která je víceméně spravedlivá, ale která bude vždycky trošku těžko pochopitelná, eh, když vycházíme z toho principu, že každý občan má mít eh, platný jeden hlas. A pak přicházím k třetímu bodu a to je, jaký další cíl této reformy. Tady se mi zdá, že zase potřeba to eh, vyjasnit eh, těm občanům, kteří volí v evropských volbách. Eh, cílem evropských voleb, jako cílem všech voleb, je, aby bylo možné zastoupit hlavní politické síly. Je tady určitá klasická funkce Evropského parlamentu, to jest volí se sčítání proporčního hlasování a je užitečné, aby Evropský parlament eh, byl místem, kde jsou různé politické síly a dostanou se ke slovu. Ale eh, mnohem méně se tady eh, hovoří o politické pluralitě stran a mnohem méně je to takto funguje v, v radě. Podle mě tento způsob sčítání hlasů umožňuje dospět k většině. A tady v určité logice, která je spíš vládní, se uh, dojde i k těmto špecným kandidátům, k těmto kandidátům špičkovým. Tyto většiny, my to víme, eh, jsou uh, eh, měnitelné, uh, bývají koalice, které podporují uh, komisi a to všechno se vyvíjí v čase. Víme, že mnoho hlasů v předcházející legislativě 70% například podpořila velká koalice. 15 eh, například byla podpořena eh, levicí a velký procent hlasů pravicí. Takže v současném eh, kontextu bychom měli další počet hlasů, který byl podpořen velkou koalicí. Je to postup, který je plný chyb. Tento postup by měl v demokratickém systému umožnit alternanci. Evropští občané od o roku 1979 vlastně vytvářeli eh, velké koalice. A pokud to nejsou, eh, eh, dochází k velkým koalicím a zde máme deficit reversibility. Tady odkazuji na práci Karla Popera nejedná se o velkou koalici, kdy má EPP více jak 30% eh, nebo liberálové, ale jedná se o to, aby eh, občané eh, měli jasno v té problematice. A není to problém jenom v zemích, kteří mají takový ten binární systém vládnutí, buď to levice nebo pravice, Francie, Španělsko, Spojené království, ale i v zemích, kde mají kulturu koalic, jako například v Německu. Samozřejmě můžeme dospívat k velkým koalicím, to je eh, systém, který existuje, máme ho. Já eh, neříkám, že velké koalice jsou proti eh, přírodě, to absolutně ne, ale je možné, že bychom měli pracovat na tom, a k tomu se vrátím v té druhé části, o různých úpravách, které by umožnily, že by tyto koalice nebyly automatické a že by takto evropský občan měl eh, trochu větší volbu. A k tomu, abychom k tomu dospěli, a uvidíme to detailně, tak je třeba přijmout jednu věc, a já už jsem to tady řekl. Je třeba, být ty velké seskupení CEPP a SND, aby občas byli v koalici, která vyhrává, ale také někdy v koalici, která prohrává. To je demokracie a je potřeba přijmout, že člověk vyhrává nebo prohrává, a to podle toho, jak občané volí. Když jsme toto řekli, tak co eh, můžeme udělat, když se snažíme opravit nějak eh, tento postup volební? Eh, vracíme se k tomu výchozímu bodu. Zdá se mi, že třeba podpořit tu kampaň progresivní proporcionality. Čili nejedná se o degresivní proporcionalitu, ale jde o progresivní proporcionalitu, kde aby se rozdílela křesla podle politických sil. Čili čím víc hlasů, tím víc uh, křesel. To existuje v mnoha uh, volebních národních systémech. A může to existuje i u, v volebním systému eh, v evropských volbách. Můžeme zkusit tam dospět tak, že bychom přenesli eh, dobré praxe z jedné země do druhé, tak jak to bylo doporučeno před chvíli. A zde, jak, zde bychom se měli tázat, jaké jsou principy proporcionality. To je eh, princip článku 1 z roku 2002. A mohli bychom diskutovat o té logice kandidát. A ptáme se, je třeba toto podpořit, eh, Myslím si, že to není úplně eh, žádoucí, je nicméně užitečné, aby parlament eh, uměl přijmout co nejširší z eh, politických sil. Měla by se jednat stále o proporcionalitu, ale o progresivní proporcionalitu. A odtud vychází dvě aplikace, které já vám předložím k úvaze. Ta první je, že bychom měli Eh, sledovat rozhodnutí dvě rady, to je to velikost volebních obvodů, eh, eh, měl by se tedy přerozdělovat elektorát tak, že by se nicméně neohrozil způsob sčítání. Proč bychom se měli snažit k tomuto dospět? Samozřejmě ne tam, ve státech, kde je příliš mnoho poslanců, ale tímto směrem by se mělo jít, abychom se přiblížili Eh, abychom přiblížili tady ty poslance svým voličům. Vy máte velký deficit jakožto poslanci, protože jeden evropský eh, poslanec vlastně zastupuje mnohem víc eh, občanů nežli národní poslanec. Evropský poslanec vlastně zastupuje šestkrát víc lidí nebo voličů nežli národní, například v Holandsku čili eh, šestkrát víc. A když se podíváme na Dánsko, tak to je třináctkrát víc. Čili tady je určitý deficit v, tom, v té vazbě s eh, občany. Eh, to znamená, že volební obvody jsou vel, velmi velké. Když bychom toto nějakým způsobem oměnili, bylo by to užitečné. Jaký by toho byl dopad takovéto volby? Byla by ta dobrá praxe? Mělo by to dobrý dopad, protože by politické síly eh, měly větší přístup eh, do eh, Evropského parlamentu. Například ve Francii, když je reforma, sčítání před tou reformou, nežli byla vytvořena, než byly vytvořeny ty makroregionální obvody, tak byly, byla extrémní levice a byla extrémní pravice, která zastupovala také část francouzů. Od té doby nic takového není. Máme tady určitou arbitráž. Nicméně pokud politické strany budou mít určitou sílu a budou posílí, tak budou mít víc poslanců. Například eh, v posledních volbách extrémní pravice dostala 24 eh, křesel, čili předpokládá se, že eh, politické strany musí mít hodně váhy, aby získaly zastoupení, tedy v parlamentech. to když budeme respektovat obecný charakter toho sčítání, můžeme eh, lépe dosáhnout tohoto eh, cíle, aniž bychom ohrozili celý ten systém. Druhý ten, eh, nebo vlastně třetí ten bod, máme tady Prahy, to je hra těch Prahů, o tom se tady také hovořili, to je článek 2a rozhodnutí rady. E, tyto Prahy, to je také možné, ale jelikož jsou tady ty makroregionální e, okrsky, tak jsou vlastně používány tyto Prahy jenom asi v polovině členských států. Tak to připomínali ty předchozí řečníci. A tady by také bylo e, možno používat tento princip, protože mnoha členských státech si myslí, že cílem evropských voleb je, aby strana, která má například 1,5 e, hlasů, je izolovaný a jde o to, aby v Evropském parlamentu byly jasné většiny. E, pravice, většina e, levice, středolevice a tak dále. A k tomu jsem, na to jsem vás chtěl upozornit. A abych uzavřel Řekl bych, že eh, snaha tedy vyjasnit eh, tuto situaci, tak je třeba eh, dospět k reformě volební, ale je třeba hledat tuto reformu jinak. Určitě před tím, než dojdeme k volbám, tam je třeba posilit roli politických stran a tyto strany musí mít možnost dělat tedy kampaň, musí být dynamické a tak dále. A je třeba také v této logice eh, posílit toto i po evropských volbách a v rámci Evropského parlamentu. Eh, nejde jenom o to, abychom definovali poslance, abychom je zvolili, ale potom ti poslanci musí eh, svoji moc také použít k tomu, aby to hlasování proběhlo v pořádku. Máme většinu voličů. Máme eh, máme většinu dvoutřetinovou, dvoupětinovou. Když vy přijmete eh, to výchozí stanovisko, z kterého jsem vyšel při mých úvahách, tak myslím, že přijmete i tu možnost těch alternací. Některé, hm, některá pravidla jsou fixovaná v eh, smlouvách, ale některá jsou fixovaná jenom v interních předpisech parlamentu. K tomu se můžeme vrátit, pokud byste chtěla. Ale to by mohlo také umožnit evropským občanům, že se budou vytvářet koalice někdy vpravo, někdy vlevo, ale v každém případě eh, by to bylo ve vší transparentnosti a ve větší transparentnosti pro voliče. Já děkuji za pozornost. Thank you very much. I would like to... Děkuji vám mnohokrát. Zahájíme diskusi. Eh, Paolo Rangel je první na eh, seznamu řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. Řekl bych, že toto bylo skutečně velmi užitečné. Byla to velmi zajímavá diskuse, ale musím říct, že mám dojem, že že opět diskutujeme o věcech, které v evropském ústavním a politickém rámci nejsou přijatelné. Eh, mluvil o tom pan kolega Duff, který tato témata velmi dobře zná, protože jsme to diskutovali déle než dva roky a myslím si, že se nám podařilo jej na konci procesu eh, přesvědčit. Není možné změnit poměr sil zastoupení jednotlivých členských států v Evropském parlamentu, aniž bychom změnili systém hlasování v Evropské radě. Je skutečně naivní myslet si, že Můžeme mít nějaký matematický externí vzorec, což mně taky přijde dosti bizarní, protože tady nejde vůbec o matematiku. I když třeba matematika může být nástrojem, zde tady jde o politiku a ústavní záležitosti. Takže matematické vzorce nám mohou pomoci, ale nesmějí definovat to, co budeme dělat. Ve finále to musí být politické a nebo ústavní rozhodnutí. A je skutečně překvapující, že nám tady někdo může navrhovat reformu volebního systému, která by znamenala velice, abych tak řekl, citlivou změnu distribuce křesel v Evropském parlamentu a nezmínit přitom vůbec Evropskou radu. To je konec konců úplně to samé, co jsme slyšeli od spolkového ústavního soudu v Německu. Eh, nás, pana Dafa, mě tam a ostatní tam eh, vyslechlo devět soudců, včetně předsedy ústavního soudu, a mě skutečně překvapilo, jak je možné, že německý právník, eh, který jaksi zastává systém, že malé státy mají v, v Senátu tři členy a velké státy mají šest členů. A chtějí najednou reformovat eh, jaksi poslaneckou sněmovnu zde v Evropě, to znamená Evropský parlament, a chtějí nechat beze změny tedy eh, jaksi tu vyšší komoru, jinými slovy v našem případě radu. A to je pro nás nepřijatelné. Tady by nestratili nic vlastně eh, ani malé, ani velké státy, ale ty střední státy, to znamená všechno od Lotyšska po Rumunsko eh, já bych vám chtěl říci, že plánuji ještě dnes znovu zahájit práci neformální skupiny na toto téma, protože vidím, že se chystá znovu zahájení našeho, našeho zlého snu tady v tomto. Pakliže máme systém, který není federální systém, tak nechápu, jak bychom mohli přijmout zastoupení v dolní komoře takovým stylem, kde vlastně některé země vůbec nemají žádnou váhu, respektive platila by, eh, platila by pouze demografie a nikoli v kvalita daného státu. A stejné by to bylo v radě. Podíváte-li se na Švýcarsko nebo na Spojené státy, princip je jeden stát, jeden hlas, anebo dva nebo tři hlasy v, ve vyšší komoře v horní komoře. E, to já nechci. Já bych chtěl německé řešení. A to není příliš radikální, ale například Portugalsko a Řecko mají obě čtyři hlasy. A Německo e, by mělo šest hlasů. A pokud je něco dobré pro Německo, nemůže to být přece špatné pro Evropu. To jsem se snažil vysvětlit panu Foskulemu. A on to nepochopil. Takže mě toto skutečně zajímá, protože konec konců já doma učím politologii a ústavní právo, takže tyto otázky mě skutečně zajímaví a jsem přesvědčen, že zde zazněla celá řada pádných argumentů, ale Ústavně a politicky vzato toto řešení není přijatelné pro střední státy. A naše státy nepřijmou žádnou změnu tohoto zastoupení, aniž by se cokoliv měnilo v radě. A to bude platit až do posledního dne tohoto funkčního období. O tom vás mohu ujistit, protože to bylo tak už v minulosti. Podíváte-li se na zprávu pana Dafa, tam je jasné propojení mezi reformou volebního práva v Evropském parlamentu a, mezi, e, a e, reformou systému hlasování v radě. Takže my nejsme proti proporcionalitě nebo více proporcionality v Evropském parlamentu, ale schválíme to pouze za předpokladu, že se změní systém i v Evropské radě. Protože pro nás existuje toto ústavní propojení obou institucí. A bez tohoto ústavního předpokladu nepřijmeme žádnou reformu. Tolik můj příspěvek do debaty. Děkuji, Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. I já děkuji za eh, skvělé příspěvky, které jsme si zde vyslechli. Vidíme, jak rozmanité toto téma je evropské volební právo a jeho zlepšení. A kolik různých přístupů máme, ať už pro nějakou změnu nebo pro žádnou změnu. Eh, příspěvek pana Rangela už eh, skutečně velmi dobře ukázal, jak velké sousto toto může být pro některé. Eh, já bych řekl, Řím také nebyl postaven za den, takže možná i tady budeme muset jít krok za krokem. A možná eh, toto byl důvod, proč v posledním období jsme selhali v této práci, protože jsme si zkrátka ukousli příliš velké sousto. A politicky nebylo stravitelné proto právě eh, ta zpráva dopadla tak, jak dopadla. Nicméně toto téma musíme i nadále řešit. Samozřejmě stávající situace není uspokojivá, to ne. Už eh, v římské smlouvě stojí jednotný volební proces, no a o 60 let později tady máme takovou mozaiku a konec konců je to systém, který vlastně neodpovídá dnešní době. Máme přímou volbu do Evropského parlamentu a všechny ty další eh, věci, co se změnily v Evropské unii. No nicméně, dovolte mi několik otázek k tomu, o čem vlastně diskutujeme, o čem máme debatovat. Máme zde dvě takové roviny. Jednak volební účast, to je jasné, o tom diskutovat musíme, protože mm, samozřejmě bychom všichni rádi měli vysokou volební účast ve volbách od komunálních až po evropské volby, to není specifikum evropských voleb. A potom to vlastní, co nás zajímá, je europeizace evropských voleb. A to je ten problém. My nemáme evropské volby, my máme 28 Eh, národních volebních eh, práv, volebních zákonů, 28 volebních kampaní, 28 různých kandidatur a žádné evropské volby vlastně neexistují. To říkala paní Hibner už na začátku. To je ten problém. Evropské volby zkrátka neexistují. Máme sice 30 let přímou volbu do Evropského parlamentu, ale ne skutečné evropské eh, volby. A podle mě pan Puklsheim má pravdu když říká, že dochází ke zklamání voličů. A o tom je celá řada studií. Zkrátka, občané mají pocit, že je nikdo nebere vážně. Zvou se k volbám a vlastně vědí, že to není skutečně evropská volba, je to de facto v mnoha státech jaksi eh, vnitřně politické, vnitřně politické zápolení kde eh, je nějakých pár hlavních figur, kteří jaksi jsou známé figury na národní úrovni, ale vůbec to nejsou kandidáti do evropských voleb. Já si nemyslím, že by to bylo tím, že EU má málo kompetencí nebo parlament má málo kompetencí, protože my rozhodujeme celou řadu a e, je to pro každodenní život občanů velmi důležité. Nicméně občané se o tom nedozvídají, protože se o tom nevede diskurs. Nikdo nediskutuje o evropském rozměru politiky. Jürgen Habermaser se neustále ptá, co to je demokracie, jaké je jádro demokracie. To je ta deliberace, tedy diskuse občanů eh, o tématech, které ovlivňují, která ovlivňují jejich každodenní život. A taková diskuse tady zcela absentuje. U nás například eh, máme, eh, já nevím, od čtyř týdnů před volbami jakousi diskusi, do toho přijde jeden až dva skandály a vlastně vůbec neexistuje žádná kontinuální deliberace v, na, v naší veřejnosti o Evropě jako takové. No a z toho důvodu si myslím, že je potřeba hledat možnosti, jakým způsobem tu evropskou veřejnost tu evropskou politickou veřejnost jak si zmobilizovat. Lisabonská smlouva pro nás znamená určitý úkol. Jde o to angažovat ehm, všechny obce, národní, národní eh, vlády a tak dále. Svým způsobem se nám to povedlo. Řekne se zkrátka, my nejsme zástupci konkrétního národa nebo konkrétní obce, jsme zástupci evropského lidu, to znamená zastupujeme dobro Evropy. Ne dobro Německa, Francie, Portugalska nebo kohokoliv, ale od momentu, kdy jsme zvoleni, zastupujeme zájmy Evropské unie. Taková je alespoň tedy teorie. Samozřejmě praxe eh, potom může být všelijaká. No a co je ještě nového? My volíme Evropskou komisi jakožto komoru pro občany opět. Takže v tom jsme exekutiva, máme tuto novou kompetenci. Teď bylo poprvé, kdy jsme tuto kompetenci provedli. Eh, Konec konců Andrew Duff se účastnil všech těch možných slyšení na prověřování kolegia, zda budeme pro nebo proti. Takže demokratický deficit tady, pane kolego Polieri, neexistuje. Giorgio Napolitano, když tady tomu ještě předsedal, tak říkal oponentům Evropy, oni říkali demokracie jenom na národní úrovni a ne na evropské úrovni. On jim vždycky říkal, podívejte, my máme všeobecné svobodné přímé volby, to znamená naše legitimita prostřednictvím evropských voleb je stejná jako legitimita národních nebo regionálních parlamentů nebo spolkově státních parlamentů nebo kohokoliv, kdo je voleb s e, přímou volbou. Přímá volba je jádro legitimizace občanů. A jako takový musíme fungovat. E, samozřejmě účast nad 50% by byla ideální, e, je fakt, že v některých zemích se to daří. Není to všude tak, že by byla volební účast kolem ti 20%. Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko. Tam je, e, je to celá řada zemí, která dosahuje té 50% účasti. U nás doma se volili, volil nový starosta, účastnilo se volby asi 23%, takže není netypické, že by u nás eh, nebo někde v národních státech eh, nebyly volby, kde by zkrátka nebyla účast. Lidé si řeknou, nikam nepůjdu. Konec konců eh, takové, takové je právo. Občany si mohou říct, k volbám nejdu. Takže já si myslím, že volební účast je dobrá. Ale pokud se budeme omezovat pouze na volební účast, a pak uděláme nějaké eh, salto mortále, jak se tady navrhuje, že bychom tedy neměli evropské volby, ale pouze spojené evropské volby s národními volbami, tak bychom se vrátili zpět. Je potřeba, abychom myšli dopředu, je potřeba, abychom e, zajistili ten evropský diskurs, diskuse o tom, co to je evropská, eh, evropské dobro, co to je evropská přidaná hodnota. Jedině tak uspějeme. A e, v tomto smyslu je systém Spitzenkandidaten dobrý začátek. E, ale například ve Velké Británii nic takového žádný špicenkandidát nebyl a je potřeba, abychom toho špicenkandidáta skutečně udělali špicenkandidáta 28 zemí. Nadnárodní volební listiny, to by bylo asi optimální, já to podporuji, podporoval jsem to vždy, o tom jsme mluvili už třeba před 20 lety, ale chápu, že za tím účelem by se musel změnit celý volební systém. Nevím, jestli to zvládneme do roku 2019, já o tom pochybuji, ale je potřeba, aby ta debata pokračovala. Ta dvojí proporcionalita, to je velmi zajímavý systém. My se tím budeme intenzivně zabývat. Eh, zda by nám to pomohlo eh, i když třeba teď to optimální řešení nedostáhneme. Já si myslím, že je ideální, protože reflektuje i tu dvojí úroveň, kterou má EU. To znamená, identita EU je ta dvojí legitimita, to znamená jednak států, které jsou již hluboce zakořeněné, a jednak občanů. A ta dvojí proporcionalita tak trochu reflektuje tu evropskou politickou a teritoriální identitu kterou vidíme i v členských státech. Na pana Pukelsheima eh, mám ale jednu otázku. Jak to, že kromě evropských stran, které už máme, potřebujeme ještě tu konstrukci celounijních stran? Proč eh, to tak je nutné. Máme 12 těch eh, politických rodin od extrémní pravice po extrémní levici je fakt, že eh, některé strany mají tendenci se organizovat celoevropsky. Je fakt, že nelze mít všechno na té úrovni samozřejmě. Není možné mít syrové vejce a jíst omeletu zároveň. Ehm, takže zkrátka některé věci jsou na evropské úrovni k dispozici a některé ne. Zakončím tím, že pro rok 2019 eh, můžeme zavést určité nové prvky pro volby, Například tedy to, že na volic, voli, eh, volebních listinách bude napsána, napsáno, že to jsou evropské volby a jaká je ta evropská politická skupina té dané strany. To je, myslím, to povinné minimum, které bychom mohli prosadit. Možná bychom mohli řešit i otázku toho minimálního Prahu ve všech státech, to by se asi hodilo. A hm, já si myslím, že pro nás jako pro výbor AFKO bychom si z dnešní diskuse mohli lecos odnést do svého příštího návrhu. Děkuji. Rainer Wieland. Já vielen Dank. Děkuji, paní předsedající. Tak eh, Eh, nejdříve něco vytknu před závorku. Eh, my máme nesplněné úkoly z Lisabonské smlouvy a eh, krok k tomu je také právě to volební právo. Já bych to viděl tak, že tady to to, že je tady málo, malá volební účast, tak eh, to prostě eh, to tak je, nám, nám to eh, může jednoduše a prostě uškodit, protože lidé řeknou, že nemáme de, demokratický mandát, ale jinak nás to neovlivní. Dále, my v Evropě máme všeobecné eh, volby, a ne, ne všude jsou ty volby také eh, zcela svobodné, protože já v Belgii třeba se nemohu rozhodnout, že k volbám bych nešel. A otázka je, jestli jsou ty volby v sobě navzájem rovné. A eh, další věc, kterou chci předeslat, já si myslím, že bychom se vůbec neměli bavit o otázce volební účasti. To je debata, která probíhá všude možně. A já tady mám fakta, kde se píše, že vývoj účasti do Evropského parlamentu je to přesně tak, jako u voleb do kongresu, které nesouvisí s volbami prezidentskými. Čili ano, my se sice eh, musíme eh, ucházet o eh, lepší volební účast, ale v podstatě mm, my máme demokratický mandát a ten nezávisí na volební účasti. Jestliže my jsme Dneska eh, tady máme eh, v Unii mnoho zemí, které, kde je nízká eh, volební účast chronická. A navzdory tomu, navzdory třeba Chorvatsku, kde byla ta účast extrémně nízká, celková účast v Evropě se mírně zvýšila, čili šla proti tomu trendu, řekněme, směrem dolů. Eh, za třetí, eh, evropské kandidátky. Eh, podle mě je to pěkná myšlenka, ale pan kolega Leinen říkal, že tady je třeba postupovat pomalu. To prostě nemůžeme stavět rychlostí jako panelák, to je prostě jakoby jakoby kostelní věž a de facto ty Eh, volby nebo ten volební lístek celoevropský, eh, ten je eh, jaksi tím, tím kamenem, tím korunním kamenem v klenbě, čili ten tam bude až úplně nakonec. My potřebujeme proto vytvořit nejdříve základ podmínky. Dále, pokud se týče Eh, toho, jestli eh, ta členská eh, země má tedy o jedno křeslo více nebo ne v parlamentu, tak tady, tady je třeba k tomu přistupovat inteligentně. Jestliže tedy chceme dospět k nějakému počtu k počtu, k určitému tedy počtu kandidátů na celoevropském volebním lístku, eh, tak to by v každém případě mělo být 751 eh, plus eh, tato evropská kandidátka, jinak by to asi nebylo prosaditelné. Dále problematika demokratického deficitu. My bychom neměli Eh, umožnit Evropskému ústavnímu soudu, aby tady pořád hovořil o demokratickém deficitu. A eh, také nescela eh, přípustné je říkat, no jo, tak to je německý systém. Ovšem, ten německý systém znamená, že třeba v komisi, tedy ve spolkové vládě, nejsou zastoupeny všechny spolkové země. My tady máme eh, v komisi eh, situaci každý členský stát jeden hlas. Dále tady máme dvojitou většinu. Eh, to a teď v parlamentu hledáme cestu, jak to vyřešit. A je to zlý sen, ke kterému, před kterým neutoči, neutečeme. Eh, protože tady se bude eh, zase měnit eh, počty mandátů po členských zemích a kdykoliv třeba někdo vstoupí další a vždycky budeme znovu a znovu procházet tím samým zlým snem. A tak je otázka, jestli tedy připustit demokratický deficit. Pokud to chceme vyjadřovat v užším smyslu, tak prostě my eh, si musíme dbát na to, aby eh, nevznikal další demokratický deficit. A těch, 70, těch demokratický deficit je, eh, je, kdybych aspoň mohl 75% učitelů a žáků, aby byl schopen vysvětlit, jak se skládá tady tento Evropský parlament. Ano, my tady máme prostě e, systém o tom, přehled o tom, jak to vypadá v které m, mm, e, eh, členském země. E, já jsem zjistil, že jsem se tím tak probíral, že dvě třetiny voličů e, volí e, prostě podle e, podle, podle prostě e, stranických e, kandidátek. A e, ve zbytku e, se volí podle Donta. No, takže jestliže chceme e, dospět k nějakému vzorci, a já jsem pro, tak třeba podívejte se, jak se tedy hlasovalo například mezi Švédskem a Rakouskem. Čili eh, často tedy bylo to tak, že se eh, všechny státy si to nějak zařídili a nakonec se dosadovalo mezi eh, Švédskem a Rakouskem. Čili ne, tady musíme mít systém, který nebude na konci někomu škodit. A strany nyní. Já myslím, že bychom se rozhodně neměli snažit Eh, říkat, jak velké logo strana může nebo nemůže mít na volebním lístku. To prostě mají všichni mm, své vlastní domácí volební právo. Čili tam prostě ať si to dělá každý, jak chce. Eh, možná někomu stačí jenom dát prostě jméno poslance na tu kandidátskou listu kandidáta ale eh, eh, rozhodně nesnažme se tady předepisovat podobu volební lístku a eh, taky bychom se, se nemělo diskutovat o volebním věku. O tom se vede horká debata v Německu, ale jestliže v některé země máme prostě právo, volební právo od 21 let, tak prostě to tam je, to je, to je občanské právo, občanský zákonník a do toho my nemůžeme zasahovat. Jo? Prostě je to někde mezi 16 a 25 lety a jednoduše a prostě někde eh, v tomto intervalu se pohybujeme o toho. Dále zajímavé je, že žádný z expertů neřekl, jak chceme s jakou silou chceme eh, etablovat evropské právo, eh, svobodné, rovné a tak dále. A eh, zatím jsme se vůbec nebavili o tom, nakolik demokraticky jsou vybíráni země, z kandidáty v zemí. Tam se prostě kandidátka, kdo to vytváří, šéf strany nebo nějaké stranické grémium, nebo třeba eh, eh, my známe země, eh, kde se kandidátky předkládají teprve 10 dnů před volbami. To taky nemůžeme tady připustit. Čili každopádně musíme žádat to, aby byla jasná pravidla pro veřejné kandidátky. Nebudeme zasahovat do vnitrostranických systémů, to ne. Dále velká koalice. No, mně se to třeba líbí, ale prostě nemůžeme chvílemi eh, tady bojovat eh, za eh, svobodné volby, rovné volby zase na druhé straně, že je to třeba co několik let změnit a takto. Prostě my musíme být konzistentní v tom, co žádáme. A já tedy proto sázím na to, abychom eh, dále pracovali na tom eh, konceptu špicenkandidát. To bylo úspěšné, stranu nám se to líbí. Eh, u nás, Badensko, Württembersko, my jsme neměli na volebních lístcích ani Merklovou Eh, ani pana eh, Gabriela, eh, ale věděli jsme, že jsou to, že jsou to špicen kandidátem. Jo, prostě oni kandidují ve svém volebním obvodu a v ostatních ne, ale přesto jsou to špicen kandidáty pro celostátní stranu. Takže toto eh, prostě je, je třeba prosadit takto. To dělají prostě strany. Strany tímto způsobem eh, prosazují své kandidáty, eh, nikoli vlády. Čili my, jestliže jsme členy stran, kteří si toto přáli, tak musíme jít touto cestou dál. Špicen kandidát, to se neobjevuje ani v našem eh, německém volebním právu, ani eh, v ústavě, ale prostě funguje to. Čili tady eh, je vlastně ten ten, že ty volební programy se identifikují s osobou a to je, řekl bych, velice dobré. A pak tady máme další otázku a to je roztříštěnost parlamentu. A tady taky můžeme pracovat s čísly, které máme. Země, která má 10 poslanců a eh, běžnou, eh, běžný volební systém, tak eh, tam je v praxi stejně desetiprocentní překážka pro vstup do parlamentu. Čili řekněme, že Eh, spolková země má 10 eh, poslanců, tak tam je ta 10% klauzule. Čili to eh, roztříštění parlamentu, za to nemůže Kypr nebo Malta, ale je to z těch větších zemí. Čili určitou logiku má to, když řeknu, že všechny země, eh, které mají více než, řekněme, 10 milionů nebo více než 2% eh, eh, unijních obyvatel, tak tam v podstatě je 10% klauzule pro vstup do parlamentu. A jestliže Eh, jestliže tady eh, si zavedu, já nevím, nějakou 3 nebo 4% hranici, eh, tak já myslím, že to nakonec bude vyhovovat všem. Takže toto by byl způsob, jak trošku omezit to roztřištění v parlamentu. No a jinak skutečně u těch křesel potřebujeme vzoreček, to už jsem řekl, no a pozice německých kolegů je eh, jasné. Eh, to by mohlo být eh, taky, taky prostě bychom tady mohli mít takovou takzvanou amalgamaci s tím, že skutečně dáme strop, já nevím, těch v 96 poslanců maximálně z jedné země a tak dále. A v tom eh, cambridgeském kompromisu je to celkem jasné, takže to už je potom, to se dá vysvětlit i učitelům. Mnohá témata a mnohé diskuze proběhly a bylo to velice zajímavé a osvětlující. Já se vrátím k tomu, co zde mnozí řekli. Především bych chtěl se vrátit k tématu těch nadnárodních eh, listin. My jsme jim řekli vště pan evropským listinám. Když eh, jsem byl stínovým zprávem, tak jsem eh, byl pro, ale měli jsme potom diskuzi v EPP a stál jsem se trochu skeptičtějším. Ta formula Cambridge ta formule Cambridge, když se podíváme na stránku 12 dokumentu Andrewa, tak vidíte, že ta, eh, ty země, které to takto eh, měly, tak přišly o hodně. Nyní jsme přišli z 21 do 17. Tak eh, prostě jsme přišli o čtyři členy v parlamentu. A dále je tady jedna Eh, chyba právě ve statistikách. Ve statistikách se říce 10 milionů eh, Maďarů, ale počet eh, Maďarů v Evropě je 10,5 milionů. Mnozí Maďaři žijí v Německu, v Rakousku a ty nejsou nějak zastoupeni. Můžeme opravdu myslet, že člen UKIP, který zastupuje Maďary a Rumuny, nebo člen, který zastupuje mm, penzisty eh, ve, v, v Národní frontě francouzské nebo anglické penzisty ve Španělsku. Myslíte si, že něco takového by bylo možné? Není to přijatelné. Možná 8 milionů Evropanů nebude někdy zastoupeno v tomto parlamentu a to je velká chyba. Dobře. Tak eh, dobře, tak vezmeme tu formulku s Cambridgeskou, ale tak se vytváří nespravedlnost pro středně velké země, tak jak řekl Paolo. Já prostě nevím, jak by mohli dostat hlas. Je to eh, dynamický eh, proces a tento dynamický proces by eh, měl eh, prosáknout i tuto eh, formuli kambridžskou, než by mohla být přijata. A druhá poznámka. Hovořilo se tady o tom, že evropští voliči jsou mateni. Je třeba to ale zhodnotit i z jiného úhlu pohledu. Málo se evropský volič identifikuje s pravomocemi evropskými. Tyto pravomoce jsou příliš, eh, příliš roztříštěné a evropský volič tomu nerozumí. A pomyslete si na to, co se stalo například v druhém referendu irském. Eh, dochází tedy k takovému odpojení. A je těžké se pokládat za občany jedné země a zároveň za občany Evropy. To je velice těžké se s tím identifikovat. Je tady mnoho eh, komplexních problémů, o nich se Andrew zmiňoval. Je to opravdu těžké se identifikovat s evropskou politikou, to můžeme my tady, ale chceme eh, chce to čas, abychom to pochopili, když pracujeme v Evropském parlamentu. A chce to čas, není to tak, že bychom byli osvíceni náhle a vše pochopili najednou. Eh, identita eh, občanů je většinou národní, čili evropské eh, volby jsou většinou volby na národní úrovni, to je alespoň moje zkušenost z Maďarska. Myslel jsem si, že v Evropě by to bylo jinak, že to půjde jinak, ale nebylo tomu tak. Ta diskuze v podstatě jde pryč od jádra. Tady ta to odštěpení je reálné, jak bychom mohli eh, šířit eh, to a propagovat to, co je eh, evropské dobro, evropská, co jsou evropská pozitiva. Prozatím to nefunguje. Nechci říct, že jsme úplně stroskotali, ale zatím to nefunguje a máme tedy před sebou spoustu práce. A, a třetí bod, o něm se chci zmínit, to je eh, stále menší volební účast, o té se hovořilo, když zhodnotíme ty nejmodernější demokracie, kde není povinnost volit, tak eh, tam je vždycky vidět, že klesá volební účast a je to také vysvětlitelné. Hovořili jsme o tom už v předcházejícím období. A pravomoci v moderních eh, demokraciích, to je pravomoc redistribuovaná a e, tato pravomoc e, nyní je hlavně v, hlavně mají byrokraté, technokraté, ONG. E, jsou často ty, ty pravomoci vlastně nepochopitelné z mnoha důvodů. Člověk si říká, proč bych vlastně měl jít volit do Evropského parlamentu, že to nemá žádný smysl. Ale to je úvaha, která není hloupá, má svůj smysl někdo bude mít problémy, které se nedají řešit na úrovni Evropského parlamentu, čili eh, tady ten úbytek eh, volební je co si, co charakterizuje, ať se vám to líbí nebo ne, současnou demokracii. A poslední bod, o němž chci hovořit, je toto. Když budeme eh, hovořit o progresivní proporcionalitě, ne o degresivní proporcionalitě, musíme eh, eh, na to myslet s určitou důsledností. Posílí to totiž ty největší země. A vytvoří se eh, mnoho starostí mezi středními a malými zeměmi. Nevím, do jaké míry ty velké členské státy jsou vlastně ochotny uplatnit ten demokratický princip samoomezení. A to je tam, kde nacházíme problém. A Přestože eh, ten systém eh, je plný nedokonalý, ale je to dobré, když jsou zastoupeny i malé a střední země, protože i tyto státy by měly být aktivní a účastnit se evropské politiky. Nemáme, neměli bychom eh, je zahrnout do sféry velkých zemí. Děkuji, Georgi z Katrugalos. Moje první poznámka je tato. Není možné řešit politické problémy jenom technickými nástroji. Ten volební systém je vlastně technický nástroj. A jaký je tedy základní problém evropské demokracie? Už jsme našli dva symptomy. Profesor Dalimonte hovořil o tom, že pro běžného evropského občana evropské volby vlastně nejsou rozhodující a mnoho pro něho neznamenají. A nyní kolega Fens nám řekl, že my volíme na evropské úrovni madle podle národních kritérií. Proč vlastně se tomu tak děje? A odpověď je zcela jasná. V Evropě nám chybí veřejný společný prostor. Je to úplně jiná situace, eh, nežli je nějaký evropský demos. Eh, nebude mít, nebudeme mít statutární demos evropský v budoucnosti. Jak bychom dosáhli nějakého evropského prostoru společného tam, kde bychom mohli diskutovat o těch nejdůležitějších problémech horizontálním způsobem se všemi členskými státy e, na stejné úrovni. Začátek, jak bychom mohli e, nastolit takovýto politický prostor, veřejný prostor, by mohl být právě e, toho by mohlo být dosaženo právě skrze tyto špicn kandidáten, protože Eh, tyto kandidáty volí jejich politické strany, ale to nebude postačující. Eh, podle mě, dámy a pánové, je zcela zásadní, abychom se snažili vytvořit eh, pochopení pro opravdové obavy a starosti, které mají ve všech zemích. Je tedy třeba posílit iniciativu občanů Například, máme-li možnost eh, všeobecného eh, evropského referenda na nějaké klíčové téma, tak to by mohlo vlastně nastartovat úplně jiný přístup. Eh, jiný přístup, než byla ratifikace smluv, například to také bylo referendum. Referenda většinou bývají spojená se interní politikou, národní politikou, ale když a máme nějakou diskuzi na jedno téma, třeba, já nevím, škrty, vezmu to jen tak náhodou, to téma, tak eh, to by eh, mohlo vlastně vytvořit tento společný evropský prostor. A poslední poznámka, nízká účast ve volbách eh, svým způsobem signalizuje, že instituce ztrácejí legitimitu. Nemůžeme srovnávat volební účast v Evropě s volební účastí v národních státech. Protože e, to jsou dvě různé politické kultury. Jediná logické srovnání se nabízí s, s volební účastí v národních e, volbách. E, vidíme tady veliké rozdíly. A, a co se týče e, legitimity, je jasné, e, jaké jsou její důvody. Jaký je základ legitimizace? Profesor Weiler e, zde. Profesor Weiler označil nebo řekl, že to je legitimace, která je, se staví na uh, outputu každého občana. Každý ten občan pojímá tento evropský projekt jako projekt, který může vylepšit i jeho osobní podmínky životní. Pokud by tomu tak bylo, tak by potom neměli problém s evropskou s situací v Evropě. Ale když se začaly uplatňovat eh, škrty a šetřící opatření, tak věci přestaly fungovat. Čili kromě strukturálních problémů, tedy neexistence nějakého veřejného evropského prostoru, eh, s důvodem krize legitimity Evropské unie spočívá právě propad těchto evropských politik. Richard Corbett. Děkuji. Eh, mně se moc líbily ty prezentace, máme skutečně o čem přemýšlet, ale eh, co se týká naší reakce, tedy reakce výboru, reakce parlamentu, myslím si, že se musíme podívat pravdě do očí, co můžeme změnit a co za to stojí. Konec konců pohybujeme se v systému, kde ústavní změny, a tím pádem mám na mysli změny vlastně našich základních pravidel, tedy smluv, ústavní změny vyžadují jednomyslnost eh, všech členských států a národní ratifikaci. A některé návrhy, eh, které jsme tady dnes slyšeli, by znamenaly ústavní změny a u některých, myslím, je velmi malá naděje, že by k tomu došlo. Takže když teď budeme tato témata dále zpracovávat, musíme se podle mě v první řadě, zam, zaměřit na to, co skutečně je ten problém. Například třeba ty věkové hranice pro kandidaturu v členských státech, to asi není úplně problém pro nás jako parlament a pro Evropskou unii, to asi přežijeme. Konec konců jsme jednotní v rozmanitosti, a toto, myslím, není problém. Eh, je problém, že některé členské státy používají Dehontův systém a jiné členské státy používají jiný? Ne. Eh, je problém, že některé státy používají STV? Mm, asi třeba o něco víc, ale asi to není nic zásadního, přežijeme to. Pak je zde kategorie problémů, kde by asi bylo vhodné eh, některé věci změnit, ale ty možnosti té změny jsou poměrně malé. Přechod na čistou proporcionalitu eh, při přidělování křesel mezi členskými státy mm, je naprosto jasné, že eh, té potřebné úrovně schody nedosáhneme, abychom toto prosadili. Já jsem z Velké Británie a u nás Skotové, Velšané a Severní Irové mají až příliš velké zastoupení, eh, když to porovnáme s Anglií jako takovou v našem národním parlamentu. Takže to není proporcionální. Je to velký problém? Není to problém. Problémy máme jiné a tento konkrétně příliš velký není. Dá se s tím žít. Možná by se dalo říci, že minimum šesti, tím jak se bude, budou přidávat další a další státy, asi bude potřeba snížit na maximum pěti nebo možná i čtyř, ale dejme tomu pěti. Ale opět, toto není něco, co by bylo problémem pro celý systém Evropské unie. A e, tyto faktory sami o sobě také vlastně neurčují volební účast. Možná marginálně, ale ne celkově vzato. No a v našich diskusích o té celkové volební účasti, když už jsme tak u toho, bychom měli provádět jaksi hlubší analýzu, měli bychom rozlišovat mezi trendem a úrovní. Je myslím normální, že eh, evropské volby mají nižší úroveň účasti než národní volby. Konec konců jsou, jak se věci mají, méně důležité. A ostatně nejde ani o vládu. Většina eh, lidí, když hlasuje pro národní parlament, tak mluví o tom, zda chce stávající vládu nechat anebo nebo ji změnit. Tím jsou motivováni ale to v evropských volbách není viditelné. Ono to začíná trošičku být vidět tím systémem těch špicen kandidátů a pokud by se podařilo eh, vylepšit a sfunkčnit tento systém, tak by to, myslím, znamenalo dosti výraznou změnu i v otázce volební účasti. Ale ku podivu, toto je změna, která nevyžaduje změnu systému, změnu smluv, jak už tady zaznělo to skutečně pouze v rukou politických stran a v rukou toho, jakým způsobem politické strany pracují s veřejným míněním. To jde udělat bez změny smluv. Zkrátka, voliči si musí uvědomit, aha, můj hlas má nějaký dopad. Nejde o eh, formování exekutivy, protože komise vždy bude politicky vzato koalicí, to eh, nelze změnit bez změny smluv, ale eh, ovlivní to, jakým způsobem je komise vedena. Takže toto je na té úrovni. A teď k tomu trendu. Trend je sestupný za poslední léta. A to je problém, ale není to problém pouze Evropského parlamentu. Ve více než 20 z našich 28 členských států vidíme ještě vyšší, ještě větší propad v procentních bodech v parlamentních volbách za těch 30 několik, kolik to je, já nevím, let, co to sledujeme. Takže toto je výzva pro demokracii na všech úrovních. My jsme mluvili s panem Schöpflinem o to, proč se to děje, je to výzva, ale není to něco, co se omezuje pouze na Evropský parlament. Takže já si myslím, že musíme být velmi opatrní, než začneme říkat, no nic nefunguje, podívejte, čím víc pravomocí, tím méně lidí. To je skutečně velmi zjednodušený pohled. ale pakliže chceme něco měnit, prosazoval bych spíše ten nejjednodušší postup, který nevyžaduje změny smluv, to znamená navázat na to, co se zahájilo v těchto volbách. Fungovalo to pouze částečně, ale ve finále to znamenalo předsedu komise, který byl tímto způsobem zvolen. Pakliže toto dovedeme lépe prodat v budoucí volební kampani ve více členských státech, tak se budeme pohybovat na té cestě, kam eh, se pohybovat musíme. Takže musíme se zaměřit na to, co je skutečně důležité a pak se musíme pohybovat cestou nejmenšího odporu. Děkuji, pan Kazimír Švezdovský. Eh, Uvažám, že eh, Domnívám se, že evropské volební právo není eh, přímo tedy tím eh, předmětem reformy. To skutečně eh, nemůže posílit důvěry, důvěru v, vůbec ovlivnit důvěru v Evropský parlament. Centrem diskuse u nás jsou ty celoevropské kandidátky celoevropských politických stran. A já se domnívám, že to je umělý problém. Pan kolega a profesor Ranger hovořil o eh, sisyfovské práci. Eh, spíš to podle mě je práce pro Moliéra, hledání neexistujícího lidu a eh, snažit se ho přimět, přimět k tomu, aby tedy neexistující lidský lid eh, zahořel láskou k umělému celoevropskému, celoevropské kandidátce. My tedy nemáme evropský démos a nemáme, jak někdo řekl, veřejný prostor těžko eh, si představit, eh, proč by eh, volič francouzských socialistů měl pocitovat nějakou sounáležitost s britským sociálním demokratem nebo nějakým jiným. To prostě není veřejná realita. Myslím si, že je to slepá ulička. Pan profesor Bretončiny hovořil o tom, že velké frakce v Evropském parlamentu se musí připravit na to, že budou prohrávat volby. Tak jsem tomu rozuměl tady. No já bych řekl, že Evropský parlament není typickým parlamentem v eh, málo kdy vzniká v národních parlamentech eh, taková koalice, jakou známe zde v Evropském parlamentu. Toto je eh, koalice, kde je tedy spektrum, které v národních parlamentech sedí každá na jedné straně parlamentu. Čili No, tady eh, se de facto neuskutečňuje eh, běžná demokratická konkurence. A podobně jako někteří, eh, kteří již hovořili, si myslím, že důvěru v Evropský parlament můžeme posílit tím, že budeme postupovat drobnými reformami Eh, které se odráží od reality, ne od abstrakce. Například eh, reálná kontrola nad Evropskou komisí, eh, současná kontrola Evropského parlamentu vůči Evropské komisi je nedostatečná. Je méně přesná, méně viditelná než u evropských parlamentů. Dále eh, odblokování evropské legislativní iniciativy. To se považuje podle Lisabonské smlouvy eh, za skutečně nezadatelné právo eh, lidu, ale ve skutečnosti je to tady zablokované. Čili pokud bychom měli mít novelizaci evropských smluv, pak tedy Eh, legislativní iniciativa by měla eh, být předána Evropskému parlamentu, nikoli Evropské komisi. Čili eh, také bychom se měli bavit o základní práci v oblasti legislativy. No a dále by to bylo eh, upravení tedy vztahu s národními parlamenty eh, v podobě vzájemné spolupráce. To jsou záležitosti, které postupně mohou eh, budovat Evropskému parlamentu prestiž i zobrazit se nebo v jeho struktuře. Ale řekl bych, že tady tyto celoevropské kandidátky jsou takovým nějakým úprkem od reality. Děkuji. Děkuji bardzo. Mercedes Bres. Děkuji paní Mercedes Bres. Děkuji, pane, paní předsedající. Já samozřejmě vůbec nesouhlasím s kolegou Jadovským. Nemyslím, že to je útěk od skutečnosti, to, že politické strany by neměly váhu. Samozřejmě eh, to záleží, kdo nepatří do evropské politické strany, tak si myslí, že tyto strany prostě neexistují. Ale oni existují a ve většině mm, zemí eh, také získali mnoho hlasů a mm, mnohé strany získali hodně hlasů právě ty strany, které měly Eh, pozitivní eh, vztah k Evropě, protože už dlouho patří do evropské rodiny. Takže myslím si, že pokud my se chceme soustředit na eh, zcela zásadní věci, tak se musíme soustředit na volební zákon evropský, který by neřešil otázky, které jsou téměř neřešitelné, jako například čistá proporcionalita, protože pokud my se budeme zabývat eh, eh, eh, rozdělování těch křesel se kerou mezi zeměmi, tak ničeho nedosáhneme. Myslím si, že otázka účasti volební, že tu je třeba hodnotit spíše politicky, protože stále více ta neúčast je vlastně určitým politickým signálem. Samozřejmě volební zákony jako naše znamená jí, že to jsou eh, signály, které směřují spíše do vnitřních zemí než do Evropy, ale myslím si, že tentokrát to, byla i, to byl signál i k Evropě. To jest, byla to kritika eh, na způsob, kterým se Evropa stavěla k ekonomické krizi. Eh, obecně šlo o toto. A když se na to podíváme zblízka, tak když jsou nějaké skandály nebo problémy nebo nějaké nepřizpůsobení, nepřijatelné způsoby, kterými eh, se obhospodařovaly důležité věci, hlavně v ekonomice, tak nejenom se mění eh, způsob hlasování, ale i volební účast. Čili byl to takový signál, já nechci měnit stranu, ale nebudu hlasovat, protože jsem nespokojený s tím, co vlastně dělají. A to si myslím, že byl důležitý signál, eh, který komise také dobře interpretovala a proto navrhla i zvrat té tendenci a začala na jednou místo škrtu hovořit o investicích, o rozvoji, o zaměstnanosti a tak dále. Čili já si myslím, že my bychom měli eh, pracovat hlavně tím směrem, že bychom měli dát větší eh, legitimitu evropskému volebnímu eh, zákonu. Já bych nehovořila potom o tom rozdělení mezi jednotlivé země. Myslím si, že ten princip, o němž hovořil profesor Pukenšajm, o té možné dvojí proporcionalitě, i když ten eh, princip eh, má eh, problémy, myslím si, že ten princip je ale zajímavý a dává nám možnost mít dvojí vazbu. Tedy počet poslanců, které se volí v jednotlivých zemích, ale máme tady i možnost vidět volební výsledky. Ty volební výsledky jsou velice důležité, protože od toho špice kandidáta už se vlastně nedá vrátit zpět. E, to je, e, velké strany označí své kandidáty na předsedu komise a o tom, na tom se potom dá pracovat, abychom vytvořili volební zákon takový, kde e, příslušnost k politické straně, které, k straně, která je registráta, respektive pravidla evropská, tak to by byl naprosto zásadní prvek. Já osobně eh, takový návrh, který tady přednesl profesor Buckensheim, si myslím, že spíš než eh, vytvářet nějaké vše evropské listiny, tak bych tam přidala povinnost, aby, takov, aby takový kandidát eh, byl se přihlásil k nějaké evropské straně, aby mohl potom kandidovat do evropských voleb. A e, tam e, se nemůže hovořit o nějakých e, prazích, ty by taky nemusely vůbec existovat. Ten práh by mohl tkvít v tom, že člověk musí se podílet na nějaké evropské straně, která má nějaké minimální zastoupení, třeba 8-10 zemí. Hovoříme tedy o evropských volbách, čili legitimita se odvozuje od toho, že jsme zastoupeni evropskou stranou a faktem, že ta strana bude respektovat eh, princip demokracie tak, jak to eh, platí v Evropě. A to by nám umožnilo to, že bychom nemuseli eh, skládat nějaké všeobecné evropské listiny, ale mohlo by to zaručit to, že všichni zvolení pocházejí z koalic, evropských politických koalic, a e, zajistilo by se, že tyto koalice zastupují e, celek evropských e, občanů a ne, nezastupují jenom nějaké vlastní politické strany. Já jsem přesvědčena o tom, že i dnes evropští občané už si vytváří určité příslušenství k Evropě. Je to ještě pořád dvojí identita, ale tak to je jako dvojí občanství. My jsme tak trochu občané naší země a zároveň jsme i občané Evropy. Uh, alespoň ti, kteří eh, podporují Evropskou unii. A já se takhle cítím eh, být příslušnicí mojí italské strany, ale zároveň eh, se cítím být příslušnicí mé evropské strany. Jasno, že je jasné, že kdyby evropské, kdyby volební kampaně byly vedeny pod symbolem, pod emblemem evropské mm, strany, zároveň národní straně, tak by to mohlo posílit eh, tyto pocity. A myslím si, že ten pocit, že člověk patří do nějaké evropské strany, tak to by mohlo vlastně i posílit ten politický boj pro Evropu v pro Evropu. Myslím, že není třeba nějaká komunikační kampaň. Je třeba, aby abychom dali smysl té mm, politické bitvě na úrovni evropské a abychom vyjasnili, že eh, ten hlas eh, bude bude dáván tedy evropským politikům. I když se budou vytvářet eh, koalice z jasných důvodů, protože eh, Evropa se skládá z 28 členů, jsou tady eh, většiny, které budou různé v těch různých zemích, tak je třeba, aby bylo možné, třeba i volebním systémem, aby bylo možné vytvářet alternativy eh, rozrůzněnosti, aby eh, to nebyla pořád ta stejná koalice, která eh, na základě tedy těch volebních mechanismů vytvářela stálou koalici. Je třeba, aby tady byla možnost alternace. Myslím si, že by bylo také užitečné se zamyslet nad tím, že strany, které se prezentují do voleb jako koalice, aby neměli jenom jeden emblem, jeden symbol, ale aby také e, přednesli syntetický program, e, nějaký, nějaké body, evropské body, tedy body, které se týkají evropské politiky, e, aby neměli jenom program národní, aby bylo zcela jasné, jaká je jejich, jejich vklad tedy do evropských voleb, čili co Eh, ta strana chce dělat na evropské úrovni. A samozřejmě, pokud to chtějí tyto strany, tak na té samé listině mohou označit i kandidáty na eh, předsedu komise. A tímto způsobem vlastně eh, by vzali na sebe zodpovědnost vůči občanům, jaká je jejich zodpovědnost, jaká je jejich role na evropské úrovni, nejenom na úrovni národní. Já bych pracovala hlavně na těchto Eh, hypotézách a nezabývala bych se příliš tím eh, zastoupením, protože je jasné, že, složit, eh, že změnit složení parlamentu, to by znamenalo změnit i složení rady. A to si myslím, že na to nejsme ještě dostatečně vyzrálí a to by vedlo k velkým bojům, kde bude každý hájit počet národních míst a to se mi nezdá nezbytné protože ten princip eh, degresivní proporcionality se nedá změnit jenom eh, proto, že mají země různé, různou velikost, čili mm, mohlo by dojít k nějakým lehkým opravám, když eh, by došlo k nějaké schodě nebo když má stoupit nějaká jiná strana, to by mohlo být příležitostí k nějaké drobné opravě, ale myslím se, že bychom ničeho víc nedosáhli a myslím, že to ani není ani v zájmu našich potřeb. My abychom, eh, abychom měli takovou eh, představu nebo nutnost zastupovat, příliš zastupovat ty nejmenší státy, to si myslím, že ani není nutné. Děkuji všem našim řečníkům, bylo to velice zajímavé a dali nám opravdu mnoho inspiraci. Děkuji ještě Pavlo Silva Pereira a poté experti. Děkuji, paní předsedající. Opravdu, byla to opravdu velice zajímavá diskuze, ale musíme si uvědomit, že to je diskuze, která se eh, vede v kritickém okamžiku v evropský projekt. Jedná se o eh, okamžik, v němž jsou občané evropští velice frustrovaní. Jsou frustrovaní eh, jednak u výkonem evropských institucí a ptají se, jako, jaké oprávnění mají rozhodnutí, které, kterým dochází na evropské úrovni. Rozhodnutí, která se týkají nových a chulostivých oblastí, jako například rozpočtové politiky a, a škrtů. A tato diskuze tady probíhá v tomto kontextu a je zcela e, zásadní, abychom si uvědomili, že e, posílení proporcionality v tom směru té dvojí proporcionality, to hledání čisté proporcionality nebo progresivní proporcionality, pokud toto všechno eh, nebude doprovezeno eh, revizí eh, vyvážení hlasů v radě ve smyslu rovnosti, tak toto všechno jenom stíží a posílí pocit exkluze, pocit vyloučení pro hlavně malé a střední země. Pro všechny tyto občany by to znamenalo zhoršení situace, které eh, by oni netolerovali, nebo je to de, demokratický deficit. A v tomto okamžiku by to nebylo vhodné, je to slepá ulička. A druhý problém je tedy volební účast. Eh, volební účast ale eh, není problém, který záleží na eh, tom nebo onom volebním systému. To tady už eh, padlo několikrát od různých expertů, čili to není eh, něco, co se povinným volebním hlasováním vyřeší. Ani to není možné a neřeší se to ani umělými různými řešeními. Jak řekl Roberto Dalimonte, je to vlastně výsledek určitého cítění, takže evropské volby jsou pro mnoho občanů nepodstatné. Pokud je situace taková, tak to nejhorší by bylo, kdybychom couvli, to jest kdybychom oddělili eh, evropské volby od eh, voleb národně, kdyby se, ne, omlouvám se, kdybychom opět, opravuje srční, kdybychom opět eh, nechali proběhnout evropské volby s legislativními volbami. Jistě, Eh, tak by přišlo více voličů, ale definitivně by evropské volby byly vlastně znárodněny. Eh, hlasovalo by se vlastně na úrovni národní. Eh, Byl by to opravdu takový náhrobní kámen pro Evropu. Domnívám se, že tady jde o následující. Přejeme si, aby občané pochopili, že evropské volby jsou podstatné. A abychom toho dosáhli, tak musíme se přičinit o to, aby politický evropský život byl viditelnější a musíme uh, na pomoci občanům, aby pochopili, že je tady těsná vazba mezi uh, hlasem uh, evropských občanů a cestou, kterou Evropa zvolí. Některé věci vyplynuly na povrch, například to, že ty špicní kandidáti jsou uh, vedoucí na uh, volební, jsou v hlavní pozici na volební listině. To jest, uh, jsou to symboly politických skupin. A ty mohou být na volebních listinách, jsou viditelní a mohou by pomoci řešit tento problém, ale tento problém se nevyřeší ani legislativní změnou, ani eh, nějakým jiným umělým řešením. Děkuji. Děkuji. Tedy pokud by teď hosté eh, souhlasili, že budou mluvit v opačném pořadí, tak bychom začali panem Antončiněm, pokud tedy souhlasíte, že byste začal. Yeah, it's you. Okay. <laughs> A tak jenom velmi stručně. Rád bych řekl, že tato progresivní proporcionalita se zaměřuje na vyváženost politických sil, ne vyváženost členských států. A to podle mě nic nemění na tom, jaké bude, jaká bude distribuce křesel mezi členskými státy. Jsou to politické síly a je logické, že když modifikujete volební okrsky směrem k makroregionálním, anebo eh, měníte Prahy 3, 4 nebo 5 tak vlastně budou zastoupeny v Evropském parlamentu jenom velké politické síly. A to je nějakých 3 až 5 hlasů. To jsou jen ty největší členské, to jsou jenom ty největší politické strany. A za druhé, potřeba by bylo alespoň pracovat na tomto v těch největších členských státech. Alespoň v těch největších. Pokud se podíváte na Prahy a to, kde se používají, anebo když se podíváte na členské státy, kde máme makroregionální volební okrsky, tak vidíme, že některé z těch větších členských států tímto zatím nejsou dotčeny. Takže možná bychom se měli zaměřit na země jako Španělsko, Rumunsko, Řecko, Česká republika, nebo já nevím, Portugalsko, kde by toto bylo povinné, a nebo, že by zkrátka docházelo alespoň k výměně osvědčených postupů s tím všeobecným cílem zajistit větší jasnost v evropských volbách, což by znamenalo, že zkrátka ano, mít tam více eh, důležitých politických sil, stále stejně politických, politických stran, ale s jasnější možností uzavírat diverzifikovanější politické koalice. Děkuji. Eh, pan O'Leary odešel, nevěděla jsem, že musí odejít tak, ale teď má slovo pan Dalimonte. Bez mikrofonu. Já bych rád zdůraznil to, s čím jsem začínal. Jsem přesvědčen, že to, co dělá parlament a rada v oblasti harmonizace těch 28 volebních systémů, je dobrá věc. Podle mého názoru je velmi složité jít ještě nad rámec tohoto. Protože co můžeme změnit za účelem vytvoření uniformnějšího volebního systému? Ono to je v podstatě jedno. To, co je důležité, co se týká vytvoření uniformnějšího volebního systému, jsou zároveň ty věci, které změnit nemůžeme. Takže v tomto bodě parlament v podstatě dospěl rovnováhy. Je to rovnováha, kterou bude velmi obtížné změnit. ta největší možná změna, pardon, ta největší nemožná změna by byly ty prahové hodnoty. Ale to skutečně možné není. Není možné najít dohodu 28 států na téma jednotného Prahu. A vzhledem k tomu, že nelze změnit velikost volebních okrsků, tak ty ostatní změny jsou v podstatě naprosto nepodstatné. Takže opět zdůrazňuji, že toto je rovnováha. Ale opět rád bych vyzval poslance tohoto parlamentu, tohoto výboru, aby si skutečně odpověděli na otázku, nejenom kvůli mě, ale kvůli evropských občanům, proč potřebujeme jednotný volební systém? Jaký je účel tohoto? Chceme navýšit proporcionalitu? Pokud ano, tak se vlastně vracíme k tomu, co jsem říkal. Je velmi složité změnit prahové hodnoty a je naprosto nemožné změnit velikost volebních okrsků. A proto tento cíl, ať už je žádoucí nebo ne, protože názory se na to různí, já jsem spíš proti, jiní jsou spíš pro, ale i tento cíl je vlastně nesplnitelný. No a na závěr chci říct, eh, co se týká eh, toho volebního procesu jako takového. Jak jsem zmínil, spíše si představujeme ideální situaci. Myslím si, že neexistuje politický konsenzus k návrhům pana Dafa. A tím pádem bude ještě menší konsenzus k návrhu Dalimonteho, k těm bonusovým křeslům, ale to základní téma zde se týká toho, co říkal pan Bertončiny. Skutečně chceme eh, rozhodné volby? Mně se obecně stávající postup docela zamlouvá, ale v případě tohoto parlamentu by znamenalo míti rozhodné volby, že budeme mít eh, volební systém, který bude podporovat směnu eh, u moci, to znamená nějaký systém rotace. Na papíře se to může zdát jako dobrý nápad, protože například eh, by to dalo příležitost evropským voličům jasně vyjádřit, své názory tím, že například přehlasují eh, stávající koalici a, a nasadí sem opozici. Což může být eh, voda na mlín antievropským stranám, ale já si spíše říkám, zda Evropský parlament skutečně může fungovat na tomto modelu dokonalé konkurence. A upřímně nejsem si jist odpovědí. Nevím, jestli toto by byl ten správný vzorec konkurence, ten správný vzorec formování vlád pro parlament tohoto druhu, tedy tento vysoce kompetitivní systém. A nebo zda tento druh parlamentu, vzhledem ke své podstatě, vzhledem k tomu, jaká je Evropská unie, by na tom nebyl lépe, kdybychom používali jakýsi švýcarský model, tedy model konsenzuální, nebo eh, řekněme eh, takový nějaký starší holandský model. Já na to nemám odpovědi, mám pouze otázky, ale doufám, že odpovědi představíte vy. Pan Pugelsheim? Děkuji. Já bych rád reagoval pár poznámkami. Na ruce mám ještě pořád pět prstů, tak mi dovolte zmínit pět bodů. Za prvé, naše role matematiků. My vám žádný systém nedoporučujeme. Já jsem zcela účelně ve svém úvodu říkal, že my spoléháme na dokumenty tohoto výboru a parlamentu, snažíme se chápat, jaké politické cíle jste si vydefinovali a pak se můžeme podívat na to, zda ty cíle společně s nějakým bezpečným postupem, ehm, protože volby ve finále zahrnují čísla počítání hlasů, počty křesel, a e, tento numerický krok tím pádem musí probíhat paralelně s politickými cíly, které vy definujete. Já jako matematik a univerzitní profesor mám také ambici samozřejmě, aby lidé tento systém chápali. Pan Wieland, který už bohužel odešel, řekl, že by chtěl, aby tři čtvrtiny všech učitelů a studentů tomuto rozuměli. Já bych šel ještě dál, já bych rád, aby tomu rozumělo 100% evropských poslanců, protože je to konec konců systém, prostřednictvím kterého jste zvoleni a prostřednictvím kterého nastupujete do funkce. Do funkce. Za druhé, snažil jsem se vysvětlit tu dvojí proporcionalitu, rád bych znovu zopakoval, že to je naše dnešní hlavní sdělení. Dvojí proporcionalita nám umožňuje provést tu disociaci problému zastoupení členských států od problému politického rozdělení voličstva. My jsme své písemné sdělení strukturovali podle témat, která uváděla paní Hybner ve své pozvánce a tam se vůbec nemluvilo o tom, eh, jaká má, jaké má být složení ehm, podle členských států. A de facto i to můžeme udělat. Ten dvojproporcionální systém má ty dvě úrovně, tedy to politické rozdělení voličů a teritoriální rozdělení voličů. Ta politická rovina byla to, na co jsme se dnes hlavně soustředili a proto jsem se na vás snažil apelovat, abychom měli společné volební listiny. Co na nich bude, až půjdeme do volební místnosti a podívám se na volební listinu, tak nebudu označovat, jestli jsem Němec, nebo Portugal, nebo Itál. Budu tam označovat pouze politickou stranu. A naše otázka na vás pro výbor je, zda chceme politickou rovnost. Pokud zakřížkuji nebo zakroužkuji stranu X a někdo na Maltě zakřížkuje úplně stejnou stranu a v Irsku někdo zase tu stejnou stranu, bude to znamenat stejný příspěvek k tomu celkovému výsledku, to znamená rovná volba. A zatím toto ve smlouvách chybí. A podle mě to je nedorozumění. A e, to je ta dig- digresivní proporcionalita, která často způsobuje jaksi neradost Volební listina je zkrátka volič, politická preference voličů. A to už je ten další rozměr, který lze řešit samostatně. Za čtvrté, eh, k otázce pana Leinena, proč eh, vypracováváme systém celounijních stran? Samozřejmě je to na vás, jaké strany budou přípustné k volbám, ale e, šlo nám o to, abychom zdůraznili, že stávající pojem politické strany na evropské úrovni, který byl definován kvůli financování, je velmi restriktivní. Což je pochopitelné, protože chceme dávat peníze pouze něčemu, co má už nějakou podstatu. Ale co se týká voleb, myslím si, že by to měli být voliči, kdo rozhodne, a my vlastně chceme říci, že ta definice zde by měla být i netolik restriktivní, liberálnější, ale my jsme matematici, takže je to na vás. Abyste to eh, jaksi přetvořili v praxi. A za páté, dvojí proporcionalita potřebuje evropské, celoevropské strany, strany na evropské úrovni, říkejme tomu, jak chceme. No a tím pádem je to tak trošku otázka té slepice nebo vejce, co bylo první, že ano. Musíme mít nejprve celoevropské strany, které budou viditelně bojovat ve volbách, které budou aktivně viditelné a budou mít nějaký program. Samozřejmě to bychom chtěli, ale zda to může vzniknout takhle rychle, to nevím. Ale to, co bych chtěl říci, je, že z hlediska práce s čísly je role evropských stran velmi slabá, protože ty strany v podstatě fungují prozatím pouze jako taková obálka pro národní strany, které řeknou, ano, já jsem součástí této a této rodiny. Pak si můžeme agregovat počet hlasů, a e, v extrapolaci na evropskou úroveň dokončit naše, naše výpočty, což je samozřejmě velmi slabá funkce evropských stran, pokud tedy mají mít jenom tuto funkci jakéhosi obalu pro soubor národních stran. Nicméně stačilo by to na zahájení používání systému dvojí proporcionality. No a jak to už tak bývá v tom paradoxu slepice a vejce, jakmile by to takto začalo fungovat, tak by mohli začít působit třeba i politicky ve volbách. Děkuji a nakonec Andrew Duff. Um, I think this must be the trend. Já myslím, že je to že možná 20. debata, kterou jsem absolvoval v tomto parlamentu přesně k tomuto tématu. A každá další je bohatší a zajímavější. My netoužíme po jednotnosti pro jednotnost. My že usilujeme o federální parlament, který si chce zasloužit důvěru občanů. Mě nezajímá hledání lidu či veřejných prostor. Já si myslím, že vybudovat tento parlament jakožto eh, jedno politické fórum na jednom politickém trhu jde o místo, které je neexkluzivně v partnerství s druhou komorou má rozhodovat o budoucnosti Evropy. A to je samozřejmě důležité. Je to důležité historicky, je to kriticky důležité v této době která je v pohybu a demokratická společnost eh, je velmi křehká, tak jako nebyla nikdy dříve eh, mezi dneškem a jak nebyla nikdy dříve od konce druhé světové války. my zde máme na jedné straně mezinárodní princip rovnosti státu a na druhé demokratický princip eh, stejného hlasu pro každého voliče. A kvalitu a sílu evropské demokracie můžeme eh, posílit pouze kompromisem. Neexistuje jeden nejlepší systém, to se tady objevuje v té debatě neustále. Nicméně, eh, pokud tomu budeme přistupovat metodičtěji a ehm, s menší měrou libovůle než dnes, tak to bude lepší. Já se třeba nedomnívám, že by přetahovaná o e, počty křesel v parlamentu, jako kdysi na počátku. E, tak by se to dělat nemělo. Já myslím, že tady to není dostatečný respekt vůči voličům. Čili měli bychom být metodičtější, abychom si zasloužili větší míru demokratické důvěry, ale zároveň eh, bychom měli respektovat univerzální principy ústavnosti. A to je možné. Možná takové zvláštnější a méně pravděpodobné je to, abychom se bavili o parlamentech, aniž bychom se bavili o povaze vládnutí. Je to otázka exekutivní moci, vládnutí v Evropské unii. To je Eh, jak si to má svoji vlastní formu. Je to poněkud eh, bizarní. Čili ta volební kampaně by měla mít rozhodnější, energičtější, eh, měla by tady být možnost většího výběru. A také jste, máme ty federální strany eh, v Evropě, které navzdory problémům se přece jenom objevují a vzniká z té pnutí mezi nimi a mezi národními stranami. My eh, problémy, které projednáváme denodně v tomto parlamentu, eh, tak oni de facto už předběhli ty národní státy a eh, národní recepty pro demokracii. Zdají se, že jsou jakési čímsi reakčním a nebezpečným. Čili Dostávám se tím na začátek. Myslím si, že to nejdůležitější vůbec jsou celoevropské kandidátky pro křesla v parlamentu, která budou nenárodní, prostě budou zde celoevropští kandidáti. A to by potom znamenalo, že ty eh, ty evropské eh, federální strany by byly takovým jakýmsi eh, spojníkem eh, mezi institucemi v Bruselu. A já bych chtěl říci kolegům v AFKO, buďte pro Boha odvážnější na začátku mandátu. Nic není nemožné. Nový konvent je na dosah. A Evropský parlament, který nevyužije této šance, zaslouží si pravděpodobně veřejné odsouzení na generace. Děkuji, Andrew. Já tímto eh, končím naše dopolední zasedání. Děkuji vám všem, děkuji panelistům. My se eh, k vám určitě budeme vracet ještě v průběhu naší práce. Děkuji vám. Okay, I'll be here